se, Vážení kolegové, začneme prosím. Rád bych vás požádal, abyste se posadili a v první řadě bych rád přivítal všechny zástupce národních parlamentů, kteří se zúčastní této výměny názorů o evropském semestru. Je to zcela zásadní chvíle, kdy koordinace a diskuse na, mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je velmi potřebná a přichází ve vhodnou chvíli, protože víte, že jsme v rozhodujícím bodě, kdy eh, doporučení přijaté na úrovni eh, pro specifické země eh, to bylo přijato v červenci a implementuje se v, řad, v rámci rozpočtu a zde se se hovoří o silnější roli pro Evropskou komisi a zároveň se připravuje nový začátek nového cyklu semestru. Takže teď jsme na křižovatce, která je zcela kritická. A jak víte, zpráva z vlastní iniciativy tohoto výboru o Evropské evropském semestru cyklu roku 2015 se právě teď projednává v tomto parlamentu. Naším zpravodajem je pan Rosaty, kterému za chviličku dám slovo. A smyslem této dnešní diskuse je přispět k ní dříve, eh, než tuto zprávu formálně přijme Evropský parlament a chceme přispět k diskusi formou zpětné zprávy eh, komisi eh, a jejímu návrhu týkající se evropského semestru a priorit především rozpočtových na příští rok. Vzhledem k tomu, že je přítomno mnoho poslanců národních parlamentů, tak vždy dáme slovo nejprve jednomu zástupci národních parlamentu a budeme se snažit dát slovo i dalším řečníkům z téhož členského státu. Pokud budeme mít příležitost, máme tlumočení do 20 jazyků a budeme používat řečnické kartičky, abychom usnadnili diskusy, takže pokud poslanci nebo Evrop, národních parlamentů nebo i Evropského parlamentu budou chtít mluvit, tak prosím, eh, předejte svou kartu se žádostí o slovo Eh, organizátorovi Ašerovi. Takže teď dávám eh, slovo panu Dariusi Rosátovi na 10 minut maximálně. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě bych rád vyjádřil své uspokojení s tím, že máme příležitost se setkat se zástupci národních parlamentů z členských států a diskutovat o této velmi důležité části evropského semestru, což je hlavní mechanismus pro koordinaci hospodářských politik mezi členskými státy. Tato zpráva, o které jste se, pane předsedo, zmínil, se týká řady dokumentů připravených komisí a radou a začal bych eh, výročním přehledem růstu z prosince minulého roku, což je dokument, který vytváří scénu pro další práci ve přípravě doporučení specifických pro jednotlivé země. Na základě toho přehledu o ročním růstu Komise připravuje národní zprávy, kde bere v úvahu také pro, národní programy stability a programy konvergence a na základě této, těchto informací, které získá od členských států, komise připravuje doporučení pro radu týkajících se těch konkrétních doporučení týkajících se jednotlivých zemí. A na základě těchto doporučení přijala komise doporučení týkající se CSR. Je součástí eh, cyklu evropského semestru je eh, tento, který se věnuje právě doporučením konkrétním specifickým pro jednotlivé země a eh, rovněž to spadá pod rozhodnutí Rady z července. Cel, obecným cílem těchto doporučení specifických pro jednotlivé země je poskytnout doporučení, eh, poradenství a poradenství týkající se národní hospodářské politiky, především takže se vychází z výzev a ze stanovení nejdůležitějších strategických priorit. A právě proto tato doporučení musí reflektovat eh, hlavní Eh, výzvy, které se eh, objevují v, roční, v, přehledu, eh, v ročním přehledu růstu. Doporučení specifická pro jednotlivé země se týkají dvou širokých oblastí. Za, za prvé, rozpočtové politiky, která by měla respektovat eh, pravidla stability a paktu o růstu stability a druhou oblastí jsou strukturální reformy, které jsou nutné pro zlepšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a které eh, nám eh, umožní vytvářet evropskou strategii a splnit evropskou strategii Evropa 2020. Tyto CSR komise Eh, eh, tato eh, doporučení specifická pro jednotlivé země se podstatně vylepšila ve srovnání s uplynulými lety. A dovolte, se, abych se zmínil o dvou zlepšeních, která jsou zcela kritická, když srovnám nynější doporučení s předchozími. E, teď je myšlenka, pokud jde o časový harmonogram, dát více času a více prostoru národním parlamentům analyzovat e, tato doporučení specifická pro jednotlivé země a přijmout opatření, která umožní jejich implementaci. A druhou významnou změnou letos je to, že tato doporučení jsou daleko víc Eh, konkrétně zacílená na klíčové priority. Komise se velmi snažila, aby zamezila eh, tomu, že bude velmi eh, obsáhlý list priorit. Spíš se chce zaměřit na klíčové strategické věci. A myslím si, že tento nový přístup komise sdílí parlamenty. Eh, tato doporučení specifická pro jednotlivá země, tak jak je formuluje komise, se týkají několika eh, oblastí, především celkové eh, hodnocení ekonomické úrovně v jednotlivých zemích a v Evropské unii, dále ekonomické oživení. Všichni se shodneme na tom, že financování toho, této ekonomické obnovy je e, stále ještě velmi křehké, a, ale že e, Evropa, Evropská unie už je na cestě udržitelného rozvoje. A dále eh, je zde část těch eh, specifických doporučení, se kterou velmi souhlasíme, a to jsou eh, čtyři základní oblasti. Dále investice, konsolidace daní, strukturální investice a zlepšení politik. Toto jsou oblasti, ve kterých potřebujeme nejvíc akcí. Rovněž souhlasíme s komisí v tom, že Eh, dosud rekord v implementaci těchto doporučení Eh, nebo mm, eh, eh, tato doporučení v jednotlivých zemích se nerealizují dostatečně. Jsou obavy z toho, že jejich realizace není příliš úspěšná. Pokud jde o tato specifická doporučení na rok 2014, jenom 12 jich bylo plně implementováno a 14-15 bylo implementováno částečně. Takže máme opravdu problém a velmi rádi si poslechneme stanoviska za eh, poslanců národních parlamentů, co dělat, aby se implementace zlepšila. Rovněž sdílíme stanovisko komise, že potřebujeme strukturální reformy ve své zprávě. Hovoříme o konkrétních, vádíme konkrétní oblasti, kde by tyto reformy se měly zrychlit jsou zde otázky pracovního trhu, fungování jednotného trhu, odstraňování překážek, volnému pohybu zboží a služeb, dále strukturální reformy, ty také potřebujeme v oblasti finan- eh, veřejných financí, včetně sociálního zabezpečení a národních penzijních fondů, abych se zmínil jenom o těch nejdůležitějších. Také doporučujeme a podporujeme doporučení, eh, že eh, přátel, že, že doporučení, že, že fiskální Eh, oblast je eh, významná a konsolidace v této fiskální oblasti je jednou z nejdůležitějších a eh, fiskální politiku se domníváme, že je třeba vést proticyklickým způsobem, protože to je prostor, který je velmi eh, komplikovaný a úroveň, eh, eh, které zde dosahujeme, je pod limitem 60%, takže v rámci fiskální konsolidace se ta doporučení velmi liší, což odráží různou situaci v jednotlivých členských státech. A když hovoříme o konkrétních doporučeních, a samozřejmě nebudu jmenovat všechna, protože je máme ve zprávě, a dovolte, abych se zmínil jenom o dvou. Za prvé, lepší přístup k financování pro všechny podniky, především pro malé a střední podniky. A zde vítáme implementaci Evropského fondu pro strategické investice, což bude stimul také pro eh, kapitál eh, finančních fondů a pro soukromé investory. A tou druhou oblastí je eh, právní prostředí pro podniky a zde dbáme na velké zlepšení tohoto prostředí, snížení byrokracie a zlepšení eh, celkových podmínek pro podniky a umožnění většího vytváření pracovních míst. A nakonec máte 30 sekund ještě a dále bych se chtěl zmínit o dostatečné implementaci těchto specifických opatření v jednotlivých státech. A je důvod k tomuto špatnému výsledku v některém případě se státy, nedostat, si státy nedostatečně toto vzali za své, v některých případech dokonce vůbec to neberou jako svou věc. Takže to je z mé strany všechno a těším se na užitečnou diskusi. Vynikající. Vysvětlil jsem našim přátelům z národních parlamentů, že teď jsme zavedli nové pravidlo, kdy sice eh, máme flexibilitu, pokud jde o pakt růstu a stability, ale nikoli pokud jde o řečnickou dobu. Takže se předem omlouvám i eh, dalším řečníku, pokud budu muset tato nová pravidla uplatňovat. Takže maximálně pět minut další eh, řečník, pro další řečníky, jak pro poslance Evropského parlamentu, tak i národních parlamentů. A slovo má Alfred Sand. Děkuji vám, pane předsedo. Takže míry růstu v eurozóně jsou nízké, i když některé průmyslové ukazatele jsou lepší, než se čekalo, stále je oživení křehké. Evropský semestr má koordinovat ekonomický rozvoj v členských státech s cílem posílení růstu. Tento cíl byl potržen v novém programu když byly v, v loni v květnu vydány, vydána doporučení pro jednotlivé státy. A teď by se měl sladit tento proces tak, aby tato doporučení byla skutečně implementována. To, co se e, říká nejčastěji o těchto CSR, je, že jsou implementovány e, často buď dost nesystematicky nebo vůbec. Důvod k tomu je ten, že národní vlády a parlamenty ne, necítí, si dostatečně nepovažují tyto cíle za své. Není jasné, zda strategie, eh, která stojí za těmi jednotlivými řešeními, má posílit celou evropskou ekonomiku nebo pouze ekonomiky zemí, jimž jsou adresována ta řešení. Je na čase kriticky vyhodnotit eh, dopady těchto doporučení, tak aby byly efektivnější a akceptovatelnější jakožto eh, po pravidla. A to nejen proto, že výsledky, pokud jde o růst, zatím nejsou zdaleka uspokojivé, ale také proto, že ti, kdo navrhují ta doporučení, ne vždy jsou příliš ehm, spolehliví. Například doporučení jsou často založena na příliš zjednodušeném pohledu, že strukturální reformy mají automatický a mechanický dopad na růst a pracovní příležitosti. Takže pokud všechny země zároveň reformují své trhy práce, tak dodatečná poptávka vytvořená těmi novými e, pracovními místami bude mít spillover efekt v celé eurozóně, což není pravda. Dále, sociální dopady těch doporučení v praxi jsou často pomíjeny. Často se příliš zdůrazňují reformy trhu práce, které selhaly, zatím neměly dostatečné dopady na míru zaměstnanosti v mnoha zemích. Mezitím strukturální reformy, reformy trhu práce narušily eh, práva pracujících a vedly k nejisté práci, nejistým pracovním poměrům napříč Evropou. Je potřeba zaměřit se více na odstranění skrytých monopolů, digitalizace eh, a omezení byrokracie mm, a modernizace právních systémů. A to by měly být tedy hlavní eh, pilíře toho systému, ale rostou ekonomické rozdíly v Unii, eh, která přitom usiluje o konvergenci. Důsledkem je, že stále nám chybí pravidla, která by překlenula rostoucí rozdíl mezi severem a jihem. Posun k více stmelenější unii by tudíž mohla eh, být za určitých okolností kontraproduktivní, pokud se nesníží ekonomické rozdíly. Kdybychom měli takovou politiku, tak by bylo důležité zajistit eh, a snaž, snaží zajistit tedy plnou účast ze strany členských států. Děkuji. Stanis Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja kilka... Dziękuję, kolegové. Dámy a pánové, takže pokud jde o práci na eh, těchto doporučeních pro jednotlivé státy, já jsem se díval na tu zprávu a kladu si následující otázku. Jaký je základ tedy pro, eh, jaké východisko pro práci v jednotlivých členských státech? Dívám se na tabulku kde jako příklad Polsko. Máme tu údaje o tom, co bylo implementováno, co ne, jak značný byl pokrok, pokud nějaký. A já si říkám, jaký je rozhodující faktor pro implementaci či neimplementaci daného doporučení na té státní úrovni. Opět Polsko. Tady se píše odstranění nadměrného počtu Eh, z občanských občanskoprávních eh, smluv, kontraktu. Já nevím, z čeho to vyplývá. Dá se to vysvětlit ekonomickou situací Polska, jakým způsobem členské státy mají přijímat tato rozhodnutí a do jaké míry se vlády cítí zodpovědné za implementaci těchto eh, doporučení. Tato doporučení zdá se jsou závazná alespoň na politické úrovni, protože byla schválena Evropskou radou. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Zdá se, že nové pravidlo má určitý účinek, dokonce víc, než jsem čekal. Znamená, že poslanci jsou disciplinovaní sami o sebe, od sebe. Nils Torvalds. Where is, is... Kde ho máme? Je tu? Nevidím. Alde Kolex. Nevidím našeho kolegu z Alde, takže dalším řečníkem Oh, yeah, I have seen my... Berete si slovo vy. Marisa Matias. Prosím. Grazie Roberto. Um... I have uh, to apologize for my... Děkuji, Roberto. Já musím uh, omluvit kolegyni Marizu, která se nemohla dostavit. Jak asi očekáváte, my se díváme poměrně kriticky na přístup evropského semestru. Nezdílíme pozitivní pohled uh, na evropskou hospodářskou obnovu, protože uh, spatřujeme mnoho rizik, protože i to zaznělo v nedávné zprávě o finančních trzích. A především je třeba se ptát, proč právě eurozóna má slabý růst i podle mezinárodních norem vzhledem k aplikaci eh, škrtů eh, a strukturálních reform. A dokonce i trojka vyjádřila očekávání, že nedávný balíček dohodnutý eh, s Řeckem by měl tam spíše přispět k recesi, neboli strukturální reforma vynakládá tlak na eh, penze a eh, mzdy a to podrývá cíl dosažení evropské obnovy. Spatřujeme mnoho nedostatků v této zprávě i co se týče reflektování práce euroskupiny. Eh, právní služby eh, německého parlamentu přišly s velice zajímavou analýzou a eh, praví se tam, že euroskupina by ani neměla mít právo činit ta rozhodnutí, která učinila v minulých měsících, protože to neodpovídá vlastně jednacímu řádu pravidlům pro transparentnost a demokratické legitimitě. Makro, makroekonomická rovnováha a postup pro ní by také měla reflektovat problém velkých vývozních přebytků a e, deficity e, jsou vystaveny sankcím, nic se nedělá symetricky, e, tak aby Německo třeba podporovalo domácí poptávku. Spíše se zaměřujeme na veřejný dluh, zatímco soukromý dluh je systematicky Eh, vlastně opomíjen a víme, že ve Španělsku a Irsku to byla vlastně hlavní příčina krize, ne veřejný eh, dluh, to byl nejmenší problém v eurozóně. A konečně nevidíme ani to, že nedostatek úvěru by byl způsoben eh, slabou liberalizací finančních trhů. Hovoříme o unii kapitálových trhů máme nedostatek poptávky, jak e, také e, vlastně vyšlo nedávno ve Financial Times. Proto potřebujeme skutečně e, program veřejných investic, aby se vlastně pohnula poptávka a evropský semestr místo toho jen opakuje recepty, které nezafungovaly v minulosti a v budoucnosti také nebudou fungovat. Děkuji. Děkuji. A nyní můžeme eh, začít s příspěvky poslanců z národních parlamentů a první se hlásí o slovo Herbert Hirte eh, z německého Bundestagu. Pět minut. Pane předsedo, děkuji za příležitost zde říci několik slov k evropskému semestru. Eh, Nejprve, eh, co se týče názoru Evropského výboru eh, a eh, většiny, že Evropský semestr je, jde správným směrem, protože funguje a přispívá k tomu, aby došlo ke konsolidaci i států mimo Evropu. A to proto to jednoznačně podporujeme. To neznamená, že nepodporujeme investiční programy, děláme to, děláme to rádi, ale dluhy musí k tomu stát vlastně k nějak, v nějakém poměru eh, k těm investicím. Nechceme, nechceme vlastně eh, hromadit dluhy jenom kvůli tomu, abychom investovali, to nepodpoříme. Eh, s velkým znepokojením se díváme na to, že požadavky Eh, evropského semestru eh, nelze zcela přesně eh, monitorovat, to už bylo řečeno ze strany Eurostatu a monitoring je třeba nezbytně zlepšit. Za třetí, co se týče konsolidace rozpočtu, což už tady také bylo zmíněno v různých příspěvcích, že na jedné straně je nutno třeba vlastně se přiklonit dluhům a na druhé straně by bylo nutné vystoupit z eurozóny. Já chci jasně říci, že e, je možné zůstat členem eurozóny. Na to existuje e, přece e, politická odpověď na špatnou finanční situaci státu, existují nesolvenční postupy nebo postupy při, eh, při insolvenci, to řekl náš ministr financí Schäuble, a je možné nějakým způsobem takto postupovat. Co se týče konkrétních doporučení pro Německo, eh, s velkým znepokojením sledujeme kritiku eh, přebytku německé obchodní bilance, což je otázka dobré vlastně německé politiky, eh, kvalitní německé ekonomiky a eh, přitom to z Evropy, z Evropské unie je nahlíženo negativně. Ty argumenty na jedné straně lze pochopit, ale na druhé straně je to politicky, myslím, je to nešťastné. A konečně poslední bod, což už také řekl předřečník zcela jasně, že demokratická legitimita členů eurozóny, eh, že by chyběla, to je to odpovídá pozici německého Bundestagu. Eh, tak to ale není. Rozhodně to neodpovídá eh, většinovému názoru eh, německého parlamentu. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Mohu eh, využít eh, příležitost a položit vám otázku? A není to žádná kritika, ale máme, máme vlastně postup na přebytek běžného účtu, podle Trishota. jak se stavíte k respektování tady tohoto pravidla? Mohl byste prosím zopakovat to, tu otázku? Moje otázka se týká jedné věci. Já souhlasím s tím, že nelze kritizovat členský stát, když uh, uspěje ve vývozu, když má dobrý, dobrý export, ale na druhou stranu eh, podle pravidel máme 6 vlastně přebytek eh, běžného účtu a Eh, když je to více, tak to je považováno za makroekonomickou nerovnováhu pro eh, eh, eurozónu. Jak byste na to zareagoval? To je přesně to, o čem jsem mluvil, že ta vlastně celkový ekonomický pohled komise je nám znám, proto jsem také řekl, že je to taková psychologická věc, že vlastně exportní ekonomika je kritizována svědomím, že ta celková ekonomická situace z evropského pohledu je vlastně vnímána negativně, ale dopad na Německo a je to velik, velice znepokojující, ten efekt na Německo to má politicky negativní, protože vlastně eh, to vnímáme jako, že eh, je kritizován ekonomický úspěšný systém. Děkuji a další se přihlásil Marko Vali. Děkuji. Já mluvím jako stínový eh, zpravodaj za EFDD a hned chci také zopakovat to, co zde padlo o německém přebytku. To je velice důležitá eh, otázka. Hovořili jsme o tom eh, v minulých zprávách, ve zprávě Perez a v textu o doporučeních pro jednotlivé státy v rámci minulého semestru. Toto pravidlo je třeba aplikovat, ale když zájmy velkých evropských států jdou proti pravidle, pravi, pravidlům, tak jako kdyby tato pravidla už neplatila. Nevím, proč komise s tím něco nedělá. Je to nerovnováha a e, zkresluje to debatu o měnové unii. Eurozóna není nic optimálního, ale nemáme jednotná pravidla a dochází k implozi Evropské unie kvůli tomu, že nemáme dostatek pravidel ve středu bylo řečeno, že bez eura nebude Evropská unie ani Evropa. Takže eh, jako kdybychom se zde snažili zachránit eh, alespoň to, co zbývá. Komise nejedná co se, co se eh, týče eh, nadbytečných přebytků Německa a také informace ohledně Nizozemska byla znepokojující. A co se týče flexibility, dobře, ale členské státy potřebují více prostoru, aby mohly správně provádět politiky, chtějí-li zajistit plnou zaměstnanost. na to by se měla zaměřit evropská politika, nejen na inflaci. Strukturální reformy byly proti jakékoliv eh, liberalizaci. My chceme eh, sociálně stabilizující reformy, reformy ve prospěch eh, sociálního státu. Omezování sociálního státu vede k situacím, jako je v Řecku extrémní chudoba, kde škrty Eh, populaci mnohem více uškodili, než jí prospěli a vedli eh, k nárůstu extremistických a podobných názorů. Důležité je tedy eh, vést dialog a snažit se pochopit situaci měnové unie a pak se také obrátit na členské státy, jestli chtějí něco udělat, aby dosáhli pokroku a nebo jestli chtějí pokračovat v Evropě na základě všech těchto rozporů a na základě rozpočtu, kdy vlastně zájmy členských států mohou být uplatňovány jen co se týče regionální politiky, politiky rozvoje. rozvoje. Myslím, že eh, eh, voliči k tomu řeknou své. Děkuji, Barbara Kapel. Nevím. Děkuji, pane eh, předsedo. Právě jsme slyšeli od zpravodaje, že v roce 2014 jenom 12 12 CSR bylo eh, vlastně plno, plně eh, realizováno v členských státech. Takže to je necelá čtvrtina. To není mnoho a zpravodaj ve svých doporučeních eh, v návrhu zprávy navrhuje dobrou možnost řešení, jak toto číslo zvýšit to řešení by mohlo být takové, že by došlo k rozšíření úlohy národních parlamentů při uh, přípravě národních reform. Myslím, že je to velmi smysluplné. Mnoho dnešních řečníků se k tomu také takto vyjádřilo. Vyšší odpovědnost států uh, eh, za uh, vlastní reformy. A to by také mělo přispět k lepší realizaci těch uh, doporučení pro jednotlivé země. V mnoha případech nejde o to, že by členské státy by nechtěly ty reformy eh, prosazovat, ale eh, z politických důvodů vlády nejsou schopny nebo ochotny v rámci eh, tedy konci legislativního období přistoupit k bolestivým reformám. Jenže ty jsou důležité Slyšíme to od Evropské centrální banky, od Evropského parlamentu, že potřebujeme růst, zaměstnan, zaměstnanost a konkurenceschopnost. K tomu jsou strukturální reformy velmi důležité a k tomu mohou přispět právě jednotlivá doporučení pro eh, země, to znamená eh, sixpack a Tupac, vyrovnaný rozpočet a tak dále. Když toto Evropa zvládne prosadit, tak budeme zase konkurenceschopností. Je také důležité, co zpravodaj řekl, zvláště pro členské státy, které zde dnes jsou, tak, aby byly, eh, byla ta doporučení CSR dříve, eh, dříve publikována, aby se eh, zaměřili na strukturální reformy, růst a zaměstnanost. Myslím, že tím se zprávě daří jít správným směrem a zlepšit zlepšit realizaci eh, těch doporučení a doufajme také přispět eh, k dřívějšímu eh, zapojení jednotlivých států s jejich národními akčními plány a jejich propojení s TSR. Děkuji. A nyní zástupce národních parlamentů Katrin Kulminy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 Thank you. You have more time if you want, because we have, you have five minutes. okay, now uh, Paolo Guerrieri, Italian Senate. Yes, thank you very much. Děkuji. Já eh, rozhodně vnímám nějaké pozitivní změny, pokud jde o eh, formulaci, jak tedy doporučení pro jednotlivé země tak i e, postupu, zavedení postupu evropského semestru. Zároveň však vnímám stále ještě určité slabiny a vnímám ještě prostor pro velká zlepšení těchto postupů. Dovolte tedy tak ten příklad, abych uvedl ten příklad, že počet doporučení Eh, pro eurozónu, která jsou relevantní pro celou Evropu, nejsou, eh, se nezrcadlí v těch eh, doporučeních pro jednotlivé země. To znamená, že jsou tu systémové, jsou si zapotřebí systémových změn pro eurozónu jako celek a tyto systémové změny a potřebu, potřeby se pak nepromítají do těch doporučení pro jednotlivé státy. Uvedu příklady, zmíněné již v dalších příspěvcích. Za prvé, velmi důležité uspůsobení mezi eh, deficitními a přebytkovými státy. To není žádná drobnost, to je naprosto stěžení pro to, jak se chová poptávka v eh, eurozóně a v Evropě. Ta doporučení jsou generická, Eh, taková vágní, zejména pro ty přebytkové země. Není tu důraz na symetrická přizpůsobení. Přitom to je důležité nejenom na, eh, pro cenovou eh, konkurenceschopnost, ale je to důležité také pro udržitelnost dluhu. Jinými slovy, je to důležité, pokud eh, tedy chceme mít nějakou možnost při uspůsobení, ehm, která by nezahrnovala příliš nízk, inflaci příliš nízkou pro přebytkové státy. A pak je tu fiskální eh, postoj. To znamená mít určitou fiskální eh, politiku eurozóny a Evropské unie se k celé. Jaký je optimální, optimální fiskální zátěž, to není úplně jasné. Zmiňuje se tu neutralita jistě, to je krok správným směrem, protože neutralita znamená, že už alespoň nemáme tu restriktivní politiku minulosti. Ale neřeší to ještě vše. Takže z tohoto hlediska eh, na obou frontách symetrická způsobení a fiskální otázky, eh, na obou frontách se dá ještě hodně udělat. Abychom eh, nalezli určitou vazbu mezi politickými síly eurozóny a mezi závazky pro jednotlivé státy. Takže to je ještě důležitější, protože je důležité tempo národních ekonomik. Pokud nemáme dostatečnou poptávku v eurozóně, v Evropě jako takové, tak je důležité, aby kom využili na národní úrovni veškerý potenciální prostor, který eh, se tam skýtá. Příklad mé země. Je velmi pravděpodobné, že moje země poroste ještě více, než se plánovalo, čili ne 0,7, ale dost možná 0,9, ne-li 1,6 v tom dalším roce. Protože poprvé, vzhledem k flexibilitě, se otevřela možnost neutrální fiskální politiky na národní úrovni. Je důležité, aby i v dalším roce, protože jsme provedli tolik reform, mám investiční plán, abychom mohli využít stejné příležitosti. Čili možnost na jedné straně mít reformy a na druhé flexibilitu. Propojenost mezi národními otázkami a Evrops, eurozónou, evropsko, celkovými evropskými ohledy, to je důležité, aby toto propojení bylo lepší. Děkuji. Eduardo Caprita. Boa, tarde. boa tarde. Nós, eh, nós do Parlamento Português. Dobré odpoledne. My v portugalském parlamentu považujeme tyto, tato setkání a tyto dialogy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty o rozpočtové politice jako věc velmi prospěšnou, která přispívá k prohloubení strategické koordinace mezi všemi státy, především eh, státy eurozóny, protože umožňuje eh, spojit mm, fiskální konsolidaci s rozvojem soudržností a rozvojem evropského prostoru. My v Národním parlamentu považujeme tyto diskuse, které se vedou letošní rok, za velmi e, užitečné a, a, eh, a mám na mysli diskuse s místopředsedou Doblovkysem i s komisařem Moskoviči. E, protože se tím řeší evropské záležitosti. Bez pochyby tato diskuse je do určité míry omezená. Diskuse mezi, Evrops- mezi národními parlamenty a komisí musí být daleko sáhlejší a diskuse mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem by se také měly rozšířit, eh, protože eh, každý rok se setkáváme na dvě hodiny, kdy se snažíme si vysvětlit věci. Současný vývoj považujeme za pozitivní vzhledem eh, k podpoře a prioritě, která se dává investicím v Junckerově plánu. Myslíme si, že tohleto je správná cesta, kterou jít. A e, dále je třeba, aby e, komise interpretovala více e, pružně, pružněji pravidla fiskální disciplíny a aby rozumně používala nebo se dívala na programy úprav. Portugalsko už po tři roky uskutečňuje programy úprav Nezaměstnost byla daleko vyšší, než jsme předpokládali. Veřejné investice i soukromé investice byly nízké. V době, kdy evropské kdy Portugalsko vstoupilo do Evropské unie, tak eh, byla imigrace i emig- a především ve smyslu emigrace velmi vysoká. Kromě toho jsme neměli dlouhou eh, svobodnou minulost. Každopádně doporučení komise pro jednotlivé země eh, musí reflektovat eh, flexibilitu, nebo musí být flexibilní proto, aby umožnili využít všech mechanismů pro rozvoj ekonomiku a ekonomiky a tvorbu pracovních míst. V případě Portugalska je to velmi důležité, protože program stability, který portugalská vláda předložila eh, v Dubnu, byl program, který předkládá vláda, která je prakticky na konci svého eh, funkčního období. Je to program, který vznikl už v roce 2009, ale teď ho schválila vláda, jejíž funkční, funkční období opravdu končí. Že přes za pár eh, týdnů uvidíme, zda toto je ta správná cesta. Každopádně v rámci semestru můžeme udělat eh, řadu úprav jak eh, v Portugalsku, možná, že se to týká i Polska Eh, eh, kde jsou volby v říjnu. Možná bychom eh, měli se v rámci doporučení řídit také tím, kde, jaký je harmonogram akcí a důležitých například voleb. My 15 října v Portugalsku nebudeme mít vládu, protože prostě kvůli volbám to opravdu není možné. Takže v tomto kontextu si myslíme, že je zcela zásadní se na tuto myšlenkou více zamyslet, protože eh, Evropa se musí zaměřit na své hlavní cíle, kterým eh, je rozvoj, solidarita. Je zajímavé, jak se eh, toto vyvine v Portugalsku. Eh, uvidíme, co tam bude po 15. říjnu, protože eh, samozřejmě budou následovat kroky, které budou se spjaty právě s výsledky voleb. Takže bude velmi zajímavé vidět, jak vaše země bude pokračovat dál a co co se tam stane. Děkuji za váš dotaz. Máme volby 4. října, 15, do 15. října pravděpodobně nebude nová vláda a určitě nebude nový rozpočet. Měli bychom se bavit, eh, to není samozřejmě specificky portugalský problém. Polsko má také volby na konci října, myslím. musíme přizpůsobit eh, pravidla evropského semestru, sladit je. s domácím politickým kalendářem. Takže bychom se měli obrátit na komisi, jak se komise tomuto volebnímu eh, harmonogramu eh, přizpůsobí. Pierre je z francouzského národního schromáždění. Děkuji. Takže já chci říct, že eh, obě sněmovny tedy našeho eh, parlamentu eh, jsou rádi a rozhodli se, že uspořádají i zasedání s evropskými poslanci, abychom mohli spolupracovat, takže mi to jeví i tento dialog jako nesmírně pozitivní. Schvaluji návrhy zprávy v tom směru, že bychom měli dostávat, že máme ty dokumenty tři měsíce předstihu, protože pokud chceme opravdu na tom pracovat v národních parlamentech, je nutno mít eh, k dispozici materiál ještě před eh, doporučením komise. Já jsem členem opozice, čili to a to možná bude mít vliv na to, co řeknu. Ehm, čili jsem republikán naší sněmovně a e, naše zkušenost je následující. Nutno konstatovat, že bohužel, ale obecně to platí, pouze 12 doporučení je e, pak e, se promítne tedy do praxe a je skutečně implementováno. V Francii je to asi ještě méně. V podstatě není vůbec žádná oblast, v níž bychom viděli výrazný pokrok z hlediska té tabulky. A já považuji za nezbytné, aby ta doporučení byla více zohledněna správně říkáte v bodě 16 zprávy, že to do značné míry anebo největší, nejvíc eh, eh, závisí na národních parlamentech. Ale, abych uvedl příklad naší sněmovny, je evropský semestr, to znamená eh, ekonomické a finanční záležitosti, stejně jako reformní otázky, vůbec se nestaly předmětem hlasování. Je to šokující, ale je to pravda. Protože prostě většina se bojí, že by to hlasování nebylo pozitivní. U tak důležitého dokumentu, tak důležité práce, v rámci Národního shromáždění jsme nemo, ne, ne, zatím neměli příležitost hlasovat. o, na, o tedy evropském semestru. Čili je to velká debata. Ta doporučení, když třeba říkají reforma penzijního systému, reforma práva, pracovního práva, to vyvolává vždycky dvě reakce. První reakce, musíme hrát hru, musíme to udělat. A pak na druhou stranu ti, kteří říkají, no, ale co to má znamenat, taková pozice eh, Evropské komise, která tady zasahuje do našich vnitřních záležitostí? No a v, takovém, v takové atmosféře těžko můžeme pokročit. Já bych si přál, aby dialog byl daleko plodnější, abychom dospěli k rozhodnutím, která odpovídají výměně názorů mezi komisí a národními státy. Klonil bych se dokonce k tomu, abychom měli daleko větší konkurenceschopnost, to přišlo mi trošku zvláštní, že ty kritiky se týkaly pouze těch, které mají kteří mají nejlepší konkurenceschopnost. Eh, já si myslím, že je potřeba daleko větší konvergence, sociální, fiskální konvergence je zapotřebí průmysl, mít společnou průmyslovou politiku. A myslím, že všichni shodneme na tom, že musíme dospět k výsledku tohoto typu, ale když se pak podíváme na konkrétní, eh, na to, jak konkrétně jsou návrhy a doporučení komise, nebo spíš nejsou implementována, a za druhé, jak členské státy zachází s tímto tématem ve svých národních parlamentech? No tak nezbývá, než být znepokojeni. Možn... Tím, že se příliš neblížíme možnosti společného úsilí a odpovědnosti. Ano, tím jsem mi skončil, děkuji. Děkuji vám. A nyní za Evropský parlament pan Stolojan za EPP. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě vidíme, že evropský semestr je stále účinnějším a efektivnějším nástrojem koordinace ekonomické a měnové politiky členských států ale já bych vás rád upozornil na jednu slabinu evropského semestru. Na jaře národní vlády musí zaslat Evropské komisi své programy národních reform a, a programy konvergence a stability. Potom, jak víte, Následuje doporučení od rady. Problém spočívá v tom, že podle našeho průzkumu v členských státech v řadě národních států eh, vlády nekonzultují národní parlamenty, co se týče programů národních eh, reform nebo konvergencie programů stabilitu. To je program, problém demokracie, odpovědnosti národních vlád vůči národním parlamentům a k čemu tedy potom dochází. Národní, národní parlamenty si uvědomují, jaké problémy jsou spojeny s národními reformami a konvergencí a programem stability a e, i jsou si vědomi problému s realizací doporučení rady a dozvědí se vlastně o tom všem teprve na podzim, když národní vlády národnímu parlamentu představí návrh rozpočtu a teprve během debaty nad návrhem vnitrostátního rozpočtu se potom eh, vlastně vytvoří nějaký prostor, ale jeho málo, ke změnám. Já se domnívám, že abychom posílili demokracii a odpovědnost, národních vlád vůči národním parlamentům, je důležité, aby národní parlamenty byly zapojeny do evropského semestru od počátku, to znamená od jara, když jsou tyto pro- programy vlastně národními vládami připravovány. Děkuji. Děkuji Maria Joao Rodriguez za socialisty. Já eh, plně souhlasím s tou poslední eh, poznámkou, která tady eh, zazněla. Národní parlamenty se skutečně musí zapojit do tohoto procesu hned od počátku, když Evropská komise vypracuje zprávy o jednotlivých zemích a začnou se připravovat doporučení. Dovolte, abych ale nabídla názor i poslankyně Evropského parlamentu. Ehm, CSR eh, jdou ve směru snižování nerovnováhy a samozřejmě víme, že to vyžaduje úsilí ze strany členských států. Vyžaduje to reformy a investice. Vidíme ale také, a loni to vyplynulo jasně, že když chcete zamezit nerovnováze, tak je také potřeba znovu nastavit obecně evropský na eh, rámec, zvlášť co se týče eurozóny. Proto se domnívám, že bychom měli také pěstovat dialog mezi eh, Evropským parlamentem a členy národních parlamentů na téma tzv. zprávy pěti předsedů. Eh, tato zpráva přichází z návrhy, jak reformovat eh, a znovu dostat do rovnováhy ekonomiky eh, měnové unie. Ku příkladu, když vezmeme investice. Ano, v našem politickém mixu jsou investice klíčovou prioritou, ale můžeme říci, že všechny členské státy mají stejné podmínky pro investice. Od toho jsme ještě velmi vzdáleni proto musíme vybavit hospodářskou a měnovou unii nástroji, které nám stále ještě chybějí, tak aby členské státy eurozóny byly schopny stejně investovat. My máme něco velice důležitého, to je Evropský investiční plán, využívejme jej maximálně, ale domnívám se, že dříve či později právě proto, že chceme všichni plnit společnou fiskální disciplínu a chápeme eh, limity vnitrostátních rozpočtů, že brzy budeme muset začít budovat společnou fiskální kapacitu v eurozóně. A <clears throat> druhá věc je potřeba podpořit poptávku pomocí odpovídajícího mixu politik. Proto také potřebujeme řízenou diskusi, eh, co se týče eh, správných fiskálních postojů v eurozóně. Zase příklad, abychom prohloubili dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A konečně bychom měli zabránit riziko eh, nekonečného snižování vnitrostátních norem. My se snažíme zvýšit konkurenceschopnost, to je náš společný zájem, ale měli bychom také zajistit, aby konkurenceschopnost Evropy investovala do digitální revoluce a energetických přechodů spíše, než aby došlo ke snižování sociálních standardů. Takže to je další téma, kde musíme zlepšit koordinaci mezi eh, Evropským parlamentem a národními parlamenty. Jak zajistit, aby společné úsilí ve zvýšení konkurenceschopnosti nevyústilo ve snížení našich společných sociálních standardů. Navrhuji proto, aby v rámci budoucích dialogů, které by měly být intenzivnější, abychom se pokusili identifikovat otázky společného zájmu, co se týče nezbytných a naléhavých reform a ekonomické nebo hospodářské měnové unie. <clears throat> Děkuji. Klaus Partel, <clears throat> Bundestag, německý spolkový sněm. Děkuji, pane předsedo. Ve Spolkové republice panuje široký koncenzus, co se týče Eh, nezbytnosti eh, ekonomické koordinace, ale myslím, že se musíme na výsledky dívat velice střízlivě a ptát se, jestli orientace této koordinace je správná. Neboli, co se týče růstu, zjišťujeme, že eh, ekonomické a sociální nerovnosti mezi členskými státy rostou, rostou mezi regiony, mezi sociálními vrstvami a třídami. A já věřím, a tady jmenuji příklad Spolkové republiky Německo, že eh, je třeba spochybnit ta eh, individuální doporučení pro členské státy. Když, eh, kdybychom se bývali řídili těmito doporučeními v roce 2008, tak bychom určitě tu krizi nepřežili tak dobře, jako se nám to podařilo. My jsme učinili naprostý opak těch doporučení. My jsme stabilizovali naše trhy, my jsme nederegulovali, ne, ne my jsme posílili sociální partnerství a o 2% PEPu jsme zvýšili eh, domácí poptávku a tím jsme udrželi zaměstnanost. A neflexibilizovali jsme eh, trh práce, tak jak nám bylo řečeno, že máme udělat. A co se týče Eh, dalších eh, specifických doporučení pro Spolkovou republiku eh, Německo, co se týče naší debaty o, o vlastně přebycích, tak vlastně se bude aplikovat stejná neoliberální filozofie. Musím si klást otázku, proč se proč se Německu vyčítá, že jsme vlastně ne, vlastně nepoužili tak intenzivně eh, dluhovou, eh, dluhovou brzdu a přitom se nám podařilo vlastně zvýšit eh, spotřebitel, spotřebitelskou poptávku. Kdybychom bývali všechno toto udělil, udělali, tak bychom měli mnohem větší problémy a ne menší. A proto očekáváme chválu za to, že jsme zavedli a zvýšili minimální mzdu, že jsme udrželi autonomní další eh, poplatky a cla a co se týče eh, investic a eh, důchodového systému, ten jsme také posílili. My skutečně jsme nechtěli posílit naši výkonnost, my chceme zlepšit naši rovnováhu tím, že posílíme i dovoz a domácí, domácí poptávku a ekonomiku. Ale vidíme, že tady se vlastně tady, tady, tady vlastně spíš jde o ideologii, než aby se upřímně eh, vlastně vytvářela doporučení specifická pro každou zemi. A co se týče vnitropolitické diskuse, diskuse my tedy eh, musíme vlastně se těm eh, evropským doporučením my k ním musíme přistupovat jinak. Chceme-li aby se do Evropy investovalo, tak nemusíme, nemůžeme ještě nerovnováhu eh, zhoršovat a posilovat, spíše musíme ty nejslabší státy posílit. Znamená to, že vzhledem k té nejisté eh, situace, situaci evropské ekonomiky, se musíme Eh, vlastně musíme posílit eh, situaci domácí ekonomiky, to znamená eh, investovat a posilovat i domácí poptávku a nejen tlačit na export. A za třetí, když čteme ta jednotlivá doporučení pro členské státy a o, hovoříme o snižování daní, vlastně daní, daní práce, tak hovoří, hovoříme o společné, společném zdanění kapitálu. Co se týče politiky pracovního trhu, nemůžeme eh, hovořit pouze jenom o flexibilitě, ale také o jistotách a o kvalifikaci. A za páté, vzhledem k té debatě o migraci a reálné situaci, s migrací musíme jasně říci, že vzhledem k této situaci a vzhledem k situaci na pracovních trzích a sociálních systémů musíme více regulovat, protože migrace a další vlastně nepořádek v sociálních systémech a, a, a pracovních trzích, to s jistotami nemá nic společného. Děkuji. Děkuji vám za příspěvek, který byl velmi zajímavý a užitečný. Pan Kristof Macnetr, Rakousko. Já, tak. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčen kolegovi, partnerovi, protože jinak by můj příspěvek byl mnohem eh, delší. A eh, já nemůžeme nemůžeme kritizovat vývozní, vývozní ekonomiky. Možná, že se to také může týkat eh, nedostatečné kupní síly domácího obyvatelstva, ale eh, vlastně by to mohlo, vlastně, vlastně by to mohlo také eh, ohrožovat stabilitu celé eurozóny. Co se týče sexpeku a jeho prosazování, myslím, že faktická situace je jasná. Evropa si nevede dobře ani v mezinárodním srovnání. Dosavadní, dosavadní ekonomická politika a fiskální politika, eh, co se týče eh, co se týče konkurenceschopnosti, eh, si nevede dobře v porovnání s jinými regiony na světě. Musíme se tedy ptát, co zlepšit. Já jsem velice vděčen za návrh této zprávy, ale chybí tam pár věcí, které jsou v evropském semestru nedostatečně rozpracovány. My si stěžujeme na různé deficity a víme, proč některé země tedy nedokáží eh, ta pravidla dodržovat a přitom vlastně také nevíme, jak je, jak je jak, jak je možné, že některé velké koncerny, které, eh, eh, které eh, vlastně generují zisk v Evropě, také zde nejsou daněn, daněny. Myslím, že vzhledem k LuxLeaks a vzhledem k tomu, k této situaci vlastně koncernů, jak o tom také hovořila komise, máme tady veliké, veliké manko, veliký nedostatek a musíme eh, dostat těm závazkům. A co se týče deregulace, nedostatečné prosazování takzvaných, eh, eh, co se týče překážek, překážek odborného vzdělávání, máme na to pravidla, která jsme léta vypracovávali a jde o kvalitu poskytovaných služeb v Evropě A máme máme také na to eh, navazující eh, vlastně eh, kvalitu produktů, tomu, odpovídá i kvali, i, i, tomu odpovídají i vysoké ceny a dopady na vývoz. Tady máme mechanismus zdanění, Eh, který bude trpět, pakliže nebudeme vychovávat dostatek eh, dorostu. V mnoha evropských státech eh, máme vědomě zaveden systém, kdy vlastně vyžadujeme určitou kvality, kvalitu odváděné práce nebo služby, než ji pustíme na, na trh. Některé státy jsou proti tomu eh, zavést eh, nezbytné, eh, nezbytné standardy kvality, kvality výstupu z učebních oborů. A co se, co se týče sociálního hospodářství ve Spolkové republice, tady je vysoký, vysoký etický standard a, a toho vždy nelze dosáhnout pouze pomocí eh, tržní eh, ekonomiky. Já ku příkladu jsem eh, daňový poradce a ani u nás se nepodařilo zabránit určité monopolizaci tohoto, tohoto Eh, oboru, ale přesto musíme nějakým uměřeným způsobem si stanovovat honoráře. Eh, měli byste vynakládat, vy, vynakládat větší úsilí my nestojíme, nestojíme o nějakou společnou jednotnou daň korporaci, ale spíše, spíše stojíme o společný základ. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, tento parlament a jeho výbory pracují velmi pilně na eh, daňových otázkách a na opatřeních CCTB, která byla blokována radou po dlouhou dobu a my teď na ně velmi tlačíme. Děkuji vám tedy. Eh, Volner Pál, eh, Maďarsko. Magyarország Děkuji vám. Jménem delegace Evropské Eh, maďarského parlamentu bych vám rád poděkoval za příležitost, že poslanci našeho národního parlamentu se mohou vyjádřit k ekonomické politice a k programu, který eh, by měl vyřešit eh, ekonomickou krizi. Proces evropského semestru velmi, se velmi zlepšil a dal příležitost členským státům se k tomuto procesu vyjádřit. Každopádně se stále musíme snažit, abychom zvýšili odpovědnost svých parlamentů za implementaci. Pokud jde o specifická doporučení pro jednotlivé země politickým otázkám, eh, obecně vítáme jakési napříjmení evropského semestru a jeho větší zaměření na specifická doporučení pro jednotlivé země. Každopádně by národní parlamenty ale měly mít větší prostor, tak jak eh, eh, a měla by se ujasnit některá úvodní ustanovení, kde se píše, eh, nebo mělo by možné také předkládat písemná vyjádření, písemná doporučení a mít především delší dobu na jejich realizaci. Maďarský parlament by se chtěl vyjádřit, že eh, před, eh, že rozpočet, eh, rozpočtový deficit bude v roce 2016 pod půl procenta a cíl Národního reformního programu bude zaměřenější na konkrétní body. Každopádně bychom rádi viděli, zda je možné trochu změnit harmonogram semestru, abychom mohli eh, splnit jeho cíle a aby měla lepší přidanou jednotu. Tyto cíle evropského semestru byly vždy v, hledáč, v hledáčku naší pozornosti. Od roku 2012 byly uveřejňovány zprávy a vláda přijala program konvergence, který jsme odeslali příslušným orgánům a také jsme měli slyšení těm specifickým doporučením pro naší zemi, pokud jde o doporučení pro rok 2015. květnu jsme v Budapešti konzultovali s paní Bialskovou, která je odpovědná za toto doporučení za komisi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Anna Birchal, Rumunsko. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za tuto možnost eh, hovořit v této velmi významné debatě. Budu hovořit rumunsky. Takže vítáme zorganizování tohoto setkání, které se zabývá analýzou evropského semestru obecně a doporučení pro jednotlivých států, eh, stá, státy. Eh, pozvání zástupců národních parlamentů je potvrzením toho, té otevřenosti eh, po, za předsednictví komise pana Junkra to znamená, že se snažíme vytvořit eh, přímý dialog s evropskými institucemi a mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Eh, vítáme také eh, nové návrhy komise ohledně zjednodušení procesu evropského semestru, konkrétně koncentraci na menší množství priorit a hlavních výzev a publikaci specifických analýz pro jednotlivé země s tříměsíčním předstihem. Tato lhůta umožňuje lepší a včasnější analýzu ze strany národních eh, parlamentů. A náš vlastní parlament a výbor pro evropské záležitosti analyzuje všechny relevantní dokumenty týkající se z evropského semestru, včetně eh, evropské zprávy o růstu a specifických eh, doporučení pro státy. V našich stanoviscích sněmovna zástupců dala najevo, že je potřeba vytvářet, eh, mít nabídku sladěnou s poptávkou. Dále jsou důležité strategické investice, které jsou esenciálním prvkem celkové strategie, kromě těch stávajících prvků, což jsou fiskální a strukturální reformy. Musíme zejména stimulovat soukromé investice, tak jak o tom hovoří Junckerův plán, o kterém, o kterém jsme v Rumunsku hovořili, eh, včetně tedy veřejné diskuze a e, chceme vybídnout e, komisi a domníváme se, že to musí být doprovázeno i přímými veřejnými investicemi do strategických oblastí. Rumunsko má za to, že specifická doporučení pro jednotlivé státy eh, dokládají některé významné aspekty reformy, které umožňují dosažení ekonomických a sociálních cílů. Jsme si vědomi toho, že je potřeba urychlit národní úsilí v zájmu o dosažení cílu Evropa 2020. Ve střednědobém horizontu musíme konsolidovat růst a vytváření dalších pracovních příležitostí chci zmínit, že v Rumunsku nedávno eh, byla široká debata o novém eh, fiskálním kodexu. Ovšem eh, nakonec je potřeba najít optimální rovnováhu mezi stimulací ekonomiky, uvolněním fiskální zátěže a zároveň rozpočtová konsolidace na straně druhé. To znamená, je potřeba omezit deficity a než se dostaneme na eh, jedna, než jsme se dostali na 1,5% v roce 2014. Musíme víc eh, vzít v potaz specifické potřeby, eh, s přičemž kompromisní řešení, ke kterému jsme dospěli, tak se nám zdá, že poskytuje optimální vyvážení, snížení daní, ale je potřeba samozřejmě vyhodnotit ekonomické účinky. Dále jsou tu opatření, která eh, posilují agregátní poptávku. Dále je tu uplatnění strukturálních opatření, které mají potenciálně stimulovat HDP. A získání ekonomických cílů musí být transparentní při plném zapojení jak parlamentu národních, tak Evropského parlamentu. Musí být vzaty v potaz všechny argumenty pro i proti, to znamená ze strany všech relevantních aktérů. Ještě jednou vám blahopřeji a děkuji, protože myslím, že to, co děláme, přesně zapadá do toho ducha spolupráce. Mače. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Leč z Bundestagu. E, děkuji vám. Jmenuji se Luč, jsem předsedkyní e, parlamentního výboru Bundestagu a vystupuji po té, co už hovořili dva kolegové z Bundestagu a kteří vyjádřili odlišná stanoviska E, nakonec to reflektuje to e, dialog, který v Bundestagu probíhá. Můžeme říci, že v Bundestagu jsme plánovali zvýšit rozpočet na 312 milionů. Říkám to proto, aby bylo zcela jasné, že doporučení týkající se evropského semestru se musí adaptovat podle aktuální situace. Dále jsem přesvědčena o tom, že Evropská unie a všechny členské státy si musíme položit otázku, jak odpovědět na výzvu, která přichází s imigranty před válkou e, e, ze Sýrie a dalších zemí. Tato situace bude mít velké dopady na rozpočtovou i finanční politiku, na fiskální politiku a bude a ovlivní celkovou politiku Evropské unie a všechny členské státy si musíme položit otázku, jak řešit tento velký migrační tok ve světě. E, členské státy Evropské unie e, počínaje Německem musí znovu zvážit export zbraní především do zón, do oblastí, kde války probíhají. Pokud dobře rozumím této diskusi, tak všichni se shodneme, že musíme investovat. Ale otázka je, jak protože eh, nejrůznějším způsobem se chápou nejdůležitější investice, co to je eh, velká investice, co to je mírná malá investice. V Německu v roce 2008 byla e, krize e, e, a reakcí na tuto krizi dále byl program oživení. A nyní se v Bundestagu nabízí něco podobného. Hovoří se o konjunkturálním plánu jako reakci na situaci. A pak zde máme také otázku dluhů. V Německu je konsensus že není možné se zbytečně zadlužovat. Ale jak zamezit dluhům? Abychom zamezili zbytečným dluhům, je třeba mít efektivní daňový systém. To znamená eh, být eh, schopni vybírat daně, aby nedocházelo k obcházení daňové povinnosti a protože tím je možné konsolidovat rozpočet. Dále, vzhledem k tomu, že pan Dimasio Tady šlo o otázku, které, který, jaký institucionální rámec má Euroskupina, především finanční ministři Euroskupiny a jestli mají právo vlastně rozhodovat o něčem, čeho se účastní jenom někteří členové euroskupiny a ne všichni. Já si myslím, že je to něco, co také vlastně se musí diskutovat v Evropském eh, parlamentu, nejenom v Euroskupině. My máme mnoho grémí, mnoho, eh, mnoho eh, smluv, ale máme vlivná grémia, která vlastně pomocí smluv vlastně Eh, kterým chybí eh, tato eh, demokratická legitim, legitimita a to je potřeba napravit. A jedna poznámka závěrem. Při různém, různých pracích vědecké služby německého Bundestagu, o kterých se hodně mluví i v tisku. Někdy to na mě dělá, dělá takový dojem, že vlastně má vliv skoro větší než německý ústavní soud. Děkuji. Děkuji. Dě- děkuji, paní Lok, a teď dám slovo eh, členu francouzského sema, se, senátu pět minut. Merci, monsieur président. Děkuji vám, pane předsedo. Takže stejně jako e, kolega, který hovořil dříve, tak e, já e, musím říci, že tedy bohužel e, Francie je jednou z těch zemí eurozóny, jejichž deficit se v posledních letech prohloubil či zvýšil, zatímco jiné země víceméně postupují, eh, zlepšují svou situaci o 1,2%, u nás to bylo dvě, přes 2%, čili dvojnásobek. A ta trajektorie, která, kterou předpokládá vláda, eh, bohužel nerespektuje cíle přizpůsobení eh, tak, jak byly rozhodnuty radou. Takže je tu eh, určitý rozdíl v přístupu, rozdíl v interpretaci mezi francouzskou eh, vlád, vládou a eh, komisí. Má první otázka je velmi prostá. Jak v budoucnu zajistit, aby komise a státy používali stejné eh, jaksi základy, stejná východiska pro své výpočty, třeba při výpočtu strukturálního deficitu máme rozdíl ve způsobu výpočtu mezi Francií a Evropskou unii. Jak zjistit, abychom vůbec hovořili stejným jazykem při plnění stejných cílů? Um, jak lépe zapojit eh, národní parlamenty nejenom do programu stability, ale také do vypracování programu stability, jak zajistit, aby se parlamenty zapojily co nejdříve. Mohou k tomu přispívat i zasedání, jako je toto, bilaterální výměny, zasedání, eh, schůzky mezi parlamentem a eh, různými výbory jednotlivých parlamentů, může, je potřeba zmnožit, rozšířit takovéto, takováto setkání a výměny, protože eh, potřebujeme kroky, které zapojí národní parlamenty eh, do eh, práce na evropském semestru. Děkuji. Ah, sorry. I will give the floor to... Dám slovo panu Marias, eh, což je eh, poslanec této sněmovny za Řecko. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že toto setkání je nesmírně důležité setkání s našimi kolegy z národních parlamentů. Eh, tímto způsobem myslím, že můžeme vést dialog a vyměňovat názory ohledně záležitostí společného zájmu. Že jak národní parlamenty, tak i Evropský parlament jsou, zastupují evropské občany, evropskou veřejnost, jsou to volení zástupci a myslím, že máme více, eh, co nás spojuje, proti té Evropě bank, která tady tu, eh, tu, ty věci eh, řídí, zde jak se zdá. A eh, včetně komise, ehm, která kontrolovaná do značné míry takzvanou brus, bruselskou byrokracií. Proto je důležité, že se tu scházíme, že tu spolu můžeme rokovat. Protože bez takového přímého kontaktu vůbec nevíme, eh, kdo vlastně jsme, čí jsme a o čem mluvíme. Francouzský kolega tady říkal, že i národní parlamenty by mezi sebou měly spolupracovat. To je důležité. Já jsem byl až do loňského roku poslancem řeckého parlamentu eh, v rámci protokolu o subsidiaritě. Národní parlamenty mohou mezi sebou spolupracovat, mohou i e, schvalovat určité věci nebo kontrolovat, to je ta takzvaná, takzvaná oranžová karta, e, mohou posuzovat legislativní návrhy komise. Měli by tudíž podle mě mezi sebou spolupracovat přímo. Další věc e, ohledně evropského semestru. Měli bychom vyjasnit zodpovědnosti, neboť evropský semestr je celý o ekonomické eh, politice. Ehm, a není to měnová politika, která by spadala eh, v tomto do evropské kompetence. To znamená, je to koordinace. Ale v konečném důsledku eh, je zodpovědnost na členských státech a parlamentech zvláště pokud jde o rozpočet, tak stěží můžeme hovořit o e, e, demokracii, když, kdyby parlamenty ne, nebyly schopny zodpovídat za rozpočet. Takže myslím si, že můžeme vést e, diskuzi na tomto základě. Předchozí, předchozí setkání na základě předchozích setkání Mezinárodní parlamentem a Evropským parlamentem, protože mi se zdá, že komise velmi často se snaží si tak trošku osobovat, uzurpovat určité pravomoci, které ve skutečnosti patří e, členským státům. A v těch zemích, e, které jsou takzvané země memoranda, byla role e, místních parlamentů podkopána, protože rozhodnutí přijímá trojka, a bez, pokud neposlouchají trojku, no tak se prostě uzavře přístup k financím. Tím pádem trojka v podstatě vnucuje svrchovaným státům svou politiku. A parlamenty jsou upozaděvány. To vidíme i e, na rozhodnutích euroskupiny. Tito lidé nebyli nikým spoje, zvoleni a přesto přijímají rozhodnutí. E, v případě Řecka Euroskupina přijala rozhodnutí a trojka je pak eh, uplatnila v Řecku, tak řecký parlament byl zcela bezmocný. Já jsem byl poslancem řeckého parlamentu a oni měli akty 300-400 stránek dlouhé, řekli, musíte to prohlasovat za pár dní, jinak nebude, nedostanete peníze a zkrachujete. No co pak může parlament takhle fungovat? V posledním roz- červencovém rozhodnutí Trojka uvalila další memorandum, zaslali 700 stránek legislativy a očekávali, že za pár dní se to odhlasuje. Nikdo se to ani nebyl schopen přečíst, takže se to prostě rovnou schválilo. To je pří, případ, kdy trojka pošlapává demokracii. Sylvie Goulard. Merci beaucoup. Le fait... Děkuji. Děk, chtěla jsem pouze dát, eh, tady eh, říci všem eh, poslancům národních parlamentů, že parlament se rozhodl vypracovat zprávu z vlastního podnětu, která má po, na konci vlastně té krize, kdy jsme samozřejmě v průběhu krize bojovali stabilitu a další naléhavé otázky. A kdybychom teď se mohli začít zabývat eh, lepší organizací eh, finančního odvětví, protože je potřeba jednat globálně. Ale to je problém pro demokracie, které jsou organizovány na národní úrovni nebo na evropské úrovni, kdy máme eh, různé orgány jako Financial Stability Board, Bazilejský výbor a další, což jsou všechno velmi rozmanité orgány, v nichž je Evropa zastoupena velmi různým způsobem. Nabízí se otázek, otázka odpovědnosti, transparentnosti a respektování pravidel. Není to úplně jasné, bylo to ponecháno tak trošku na, náhody, na náhodě, na osudu, na vývoj. Takže já si kladu otázku, jestli v některých národních parlamentech by byly osoby, které tohle zajímají, zajímá a kteří by chtěli sdílet osvědčené postupy ohledně toho, jak můžeme být lépe zastoupeni v těchto technicko-politických orgánech, tak jsem jen chtěla říci, že jsem byla naprosto k dispozici a byla chtěl, ráda bych s nima vyměňovala názory. Protože musíme řešit otázku zastoupení Evropy v globálních orgánech. Zatím je to eh, tak, zatím tento dialog příliš neprobíhá, je to taková jednostranný dialog. Máme tudíž poměrně velkou výzvu, jak obnovit eh, důvěru občanů v evropské instituce a v jejich schopnost a aktivně eh, jednat. Jsou některé parlamenty, které v tom jdou eh, hodně daleko, ale nemůžeme se spolehat jen na pár členských států, pokud jde o rozhodnutí velmi citlivého charakteru. Takže děkuji, že jste se dostavili, že jste mezi nás přišli. Opravdu jsme rádi, že s vámi můžeme vést tuto rozpravu. Děkuji, Silvie. Darius Rosaty. Zaznělo zde mnoho zajímavých myšlenek. Děkuji, pane předsedo. Ano, byla to zajímavá, fascinující debata a já chci osobně poděkovat všem účastníkům diskuse Veškerým bodům eh, jsme se plně věnovali, eh, to vás chci ujistit a poznamenali jsme si je a zapracujeme je do závěrečné verze zprávy. Stále ještě schromažďujeme pozměňovací návrhy a pracujeme na finálním znění dokumentu. Snažím se o stručnost, takže se nevyjádřím ke všem důležitým tématům, eh, které zde během této debaty zazněly, snad jenom tři nebo čtyři otázky, o nichž byla řeč, zvláště intenzivně. Nejprve asi otázka, kterou jsem položil já v úvodu této debaty. Jaké jsou důvody, proč vlastně národní státy si dostatečně neváží CSR, proč tak špatně a málo provádějí CSR. Eh, vyslechl jsem řadu nejrůznějších eh, názorů v tomto směru a jeden závěr je nepochybně jasný. Potřebujeme intenzivnější komunikaci mezi Evropským parlamentem, národním parlamenty a komisí. Musíme se snažit tento proces efektivnit. Někdo také poukazuje na určité překrývání některých fází tohoto procesu, kdy členské státy nemají zřejmě dost času se připravit nebo reagovat na návrhy komise. A řeč byla i o národních parlamentech, že e, vlastně nejsou informovány, e, že jsou spíše informovány národní vlády o tom, co se děje. To je slabina celého toho mechanismu. Za to půlroční období dochází k interakci národních parlamentů, národních vlád a komisí a e, za tímto účelem je potřeba připravit řadu dokumentů. Zřejmě není dostatek času e, k plnému strávení obsahu všech těchto e, dokumentů, takže na tom je potřeba lecos zlepšit. To je jeden důležitý závěr, který já si z této debaty odnáším. Druhá věc. A tou poukazuji na debatu o přebytku na běžném účtu Německa. Zazněly zde oba názory, že je ten přebytek dobrým znamením o kvalitě německé ekonomiky. Na druhou stranu zase padlo, že to není tak žádoucí. Pamatujme, že neexistuje symetrie mezi mankem, deficitem a přebytkem. Není zákonem stanovená symetrie, protože těch, ten 6% limit pro přebytek je indikativní limit. 3% deficit to je zákon v Evropské unii, neboli to je zákonný limit, takže tady vlastně žádná symetrie, žádná ekvivalentnost neexistuje. A také neexistuje ekonomická symetrie, to je zcela jasné. Země, která trpí deficitem, je mnohem více ohrožena tím, že bude mít také nestabilitu, že bude mít problém získat kapitál k financování. Eh, deficitu. A to není problém země v přebytku. Ta je samozřejmě v mnohem bezpečnější situaci. K tomu ale musím dodat, že když hovoříme o měnové unii, eh, jejíž státy jsou mnohem silněji vzájemně propojeny, kde dochází k různým přelivům z jedné země do druhé země, potom zřejmě není Eh, přebytek bez toho, aby eh, tomu odpovídal nějaký deficit v jiné země. A vlastně ten eh, vnitroevropský obchod v porovnání s vývozem, s vývozem Německa, tady ta velká velký přebytek eh, v německém exportu znamená, že eh, utrpěla bilance plateb nějakého jiného členského státu. Ty země, které mají velký deficit, ty jsou plísněny a eh, jsou nuceny k tomu, aby se toho deficitu zbavili, ale bez odpovídající spolupráce z druhé strany to může být příliš těžké. Chci tím říci, že tedy vlastně takový deficit běžného, eh, běžného účtu je symptomem konkurenceschopné ekonomiky, ale jste-li členem eh, eurozóny, tak dochází k určitým přelivům, k určitým překrytím, eh, která plynou z tohoto členství. O tom je třeba dále hovořit. Další otázka, která zde vyplynula v diskusi, je otázka škrtu. Já chci ujistit poslance, kteří eh, se na škrty dívají jinak, než třeba se na ně dívají, dívá většina, že v té eh, zprávě se slovo škrty eh, vůbec nevyskytuje. Co my jsme do té zprávy uvedli, je výzva k členským státům využívat fiskální politiku kontracyklicky, neboli pomocí fiskální politiky eh, stimulovat národní ekonomiku, ale pouze tehdy, když je proto dostatečný fiskální prostor. Otázka škrtů se tady objevila v eh, chybné perspektivě. Nikdo eh, neoblibuje, nikdo nemá škrty rád. Někdy jsou ale nezbytné, zvláště v případech zemí, které přišly o přístup na finanční trhy. Pak nezbývá jiné řešení. To není žádný recept, kdy vy v zemi X máte možnost eh, vynakládat, vydávat víc, ale my po vás chceme, abyste vydávali méně, Samozřejmě, že to sebou nese eh, riziko recese. Eh, každé omezení veřejných výdajů sebou nese riziko recese, ale to byla jiná situace. Ty země, které musely omezit veřejné výdaje, přišly o možnost si půjčovat na mezinárodních trzích, neboli to byla svého druhu nezbytnost. A my z této nezbytnosti, z této potřeby nenech, neděláme žádnou ctnost. Já si ale nemyslím, že v této zprávě by to bylo nějaké centrální téma. My tam nehovoříme o potřebě mm, eh, setrvávat u těch škrtů. Dokonce i eh, u zemí, které na tom stále ještě nejsou eh, dobře, říkáme ano, konsolidujte, ale chraňte veřejné investice. Takže to je něco jiného. je snad všechno, co jsem chtěl říci, pane předsedo. Já se nemohu zde vyjádřit ke všem důležitým příspěvkům, které zde v debatě zazněly, ale poznamenal jsme si, jsem si všechno to, co zde zaznělo a pokusím se všechny ty důležité příspěvky zapracovat do finální verze zprávy. Děkuji vám. A Předtím, než uzavřu tento bod, dovolte několik eh, poznámek. Které eh, jedna se bude týkat té substance ekonomické politiky a další se bude týkat postupu. To, co říkal zpravodaj, je velmi důležité, podle mého názoru, protože nebudeme mít určitě úplně konvergentní analýzu eh, ekonomické politiky Unie za poslední léta, ale fakt je, že se objevuje takový mainstreamový konsenzus eh, v parlamentu a je eh, který se zaměřuje na to, jak se správně zaměřit na hospodářskou politiku a na fiskální politiku a na eh, hospodářskou a měnovou eh, unii, jak mít in, eh, investice s, s určitými pojistkami a tak dále. Jsou zde různé věci a komise nyní má neutrální fiskální postoj, pokud jde o sdělení o flexibilitě na jedné straně a na druhé straně se snaží se více zaměřit na eh, otázky společných fiskálních otázek v eurozóně. Dále je zde investiční Junckerův plán a snaha identifikovat, vytvořit eh, správný eh, politický mix pro zaručení stability. Já si myslím, že je tedy velmi důležité dát eh, impuls těmto makroekonomickým prvkům, které se ve zprávě objeví a eh, považuji za velmi eh, zajímavé té připomínky, které znějí v tom smyslu, že na jedné straně je třeba dodržovat podmínky a, a, a Eh, plnit doporučení specifická pro konkrétní země, pro jednotlivé země a na druhé straně, že to musí být eh, doporučení, teda, která, který, která budou reálná. Eh, nakonec o tom se vyjadřovali kolegové z Bundestagu, které říkají, že je rozumné se v některých případech odchýlit od těch těchto specifických doporučení. Záleží na každé jednotlivé zemi, zda tato doporučení realizuje nebo ne. Každopádně si myslím, že je to pozitivní eh, příspěvek pro komisi, eh, protože tento přístup opravdu má být eh, realistický, protože tato specifická doporučení pro jednotlivé země, nejsou něco, co je nad vším ostatním. Je to věc, která vyplývá z procesu diskuse mezi jednotlivými zeměmi a Unii, mezi Evropským parlamentem a Národním parlamentem. A právě v tomto smyslu chceme i napřímit postup evropského semestru. Další zprávy, tak aby další zprávy Ehm, hrály roli, e, která bude zcela zásadní. A myslím si, že můžeme spolupracovat, že můžeme podpořit demokratickou dimenzi tohoto cyklu semestru. A společně můžeme najít cesty, a shodnout se na tom, eh, co řekneme komisi, jaký bude náš vstup pro komisi, pro náš výstup pro komisi. A eh, týká se to obecných doporučení pro eurozónu jednotlivých eh, států. Parlament reformuje postupy, eh, nejenom, eh, že je napřimuje, že eh, je, takzvaný, to je takzvaný streamlining, ale také se zaměřujeme na konvergenci jednotlivých opatření a zapojování, větší zapojování národních parlamentů. Ale kromě toho je zde ještě širší a další element v tom kontextu streamliningu. Bylo by velmi dobré, kdybychom tedy v rámci evropského semestru prodiskutovali a vytvořili eh, demokratické eh, následnosti eh, tak, abychom měli demokratický sled jednotlivých kroků v celém semestru. Děkuji vám mnohokrát za příspěvky k diskusi a e, Darius, e, pokud se podaří e, reflektovat toto všechno v konečné zprávě, budeme mít v tomto semestru velký příspěvek pro další léta. A jsem přesvědčen o tom, že zpravodaji se podaří to zapracovat do eh, různý, do jednotlivých článků. Děkuji vám tedy ještě jednou za příspěvky do diskuse a ukončuji tento bod, který máme na pořadu jednání. Děkuji vám. We give, we make a two minutes, three minutes. Udělám tříminutovou přestávku. abychom eh, mohli, eh, abychom si mohli sednout na svá místa. No, no. Okay, sure. Okay. I, I sorry, I, we need... Zmlouvám, ale musíme začít, kolegové. Další eh, bod, který je rovněž velmi důležitý. Takže prosím, pokud někdo z vás musí opustit sál, tak učiní. Pokud možno tiše a neprodleně. Můžeme pokračovat diskuzi. nebo klidně zůstaňte. Pokud chcete slyšet diskuzi o zprávě Balc, to je velmi relevantní. Jen nám prosím dovolte pokračovat v práci. Bod 14 pořadu jednání. A to jsou hodnocení a výzvy regulace finančních služeb dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu v rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů. Měli bychom aktivně se podílet na strategické diskuzi o eh, finančních servisích Unii kapitálových trhů. je důležité dát komisi nějakou odezvu, nějaké vstupy zprávou z vlastního podnětu. Teď tu máme návrh zprávy pana Burcharda Balce. Jemuž dávám bez dalších průtahů slovo. Děkuji, pane předsedo. Ta, eh, ten návrh zprávy se týká dlouhotrvajícího požadavku tohoto výboru na komisi, aby přeskoumala dopad eh, legislativy a to nejen ex ante, to znamená před návrhem, eh, ale také ex post. Eh, v uplynulých letech ta legislativa pro finanční trhy, které se věnujeme tolik a tak intenzivně, jsme učinili určitou zkušenost která podle mé, názoru mé eh, frakce má ještě být následována eh, hodnocením dopadů. Teď máme před sebou nové návrhy Unie kapitálových trhů a máme nové priority a proto by taková iniciativa byla ještě účinnější. Cíle Unie kapitálových trhů, to znamená eh, odstraňování překážek investic a stabilní růst, toho lze dosáhnout lépe, když se podíváme podrobněji na všechna odvětví finančních trhů. My víme, jak jsou vzájemně ty e, předpisy finančních trhů provázány, že se týkají různých odvětví v různé intenzitě a víme také, že e, e, nelze opomenout ani zbytek těch právních předpisů a, a Eh, že se tyto předpisy liší v různých směrech, včetně obchodního modelu. Víme, že koherentnost a konzistentnost legislativy eh, často chybí, že potřebujeme eh, zlepšení napříč odvětvími a toto řekl tento výbor již v uplynulých letech. Fundovaná analýza eh, se nemůže spokojit s nějakými jednotlivými eh, hodnoceními eh, nařízení či směrnice. Potřebujeme objemné hodnocení a analýzu všech odvětví finančního trhu a potřebujeme se také podívat na jejich dopad na, finan- na reálnou ekonomiku. My hodně hovoříme o financování malých a středních podniků v Evropě a to si myslím, že je správné a zjišťujeme, že eh, těch financí eh, často eh, se nedostává, to ví každý, ale otázk, zbývá vyřešit otázku, jak situaci zlepšit. Lepší dostupnost řešení kapitálových trhů by jistě byl prvním krokem ku předu. Ale pakliže to nepřinese okamžitě Eh, vlastně výsledek, tak je potřeba eh, vzít v úvahu i jiné zdroje financování. A i zde je potřeba důkladná analýza. A mimo to bychom se měli blíže podívat, jakým způsobem funguje také eh, legislativa, co se týče ochrany spotřebitelů, jejich přístup k přeshraničním možnostem investování ty překážky jsou stále ještě příliš vysoké. Finanční eh, instituty eh, a jednotného trhu se dostaly poměrně daleko, ale mnoho ještě pokulhává. Proto navrhuji eh, se na to podívat nejen z evropské Eh, z evropské perspektivy, eh, ale i z perspektivy eh, vlastně zahraničí, protože evropské podniky musí obstát na mezinárodní soutěži a proto se musíme také podívat z mezinárodního hlediska. Dopad na globální konkurenceschopnost zde nesmí chybět. Co se týče komisaře pro finanční trhy, tam už padlo veřejné vyjádření, že se dívá pozitivně na Eh, souhrné hodnocení eh, fungování kapitálových trhů a to eh, velice dobře zapadá do agendy lepší regulace, tak jak si ji stanovila komise. I na to je potřeba brát ohled při hodnocení legislativy pro finanční trhy. Máme tou regulaci a ta je bohužel často velice složitá. To je další výzva Eh, a, eh, a eh, zákonodárce musí také velice dbát na proporcionalitu, nejenom na konsistentnost a koherentnost. K tomu patří také to, že je potřeba lépe dohadovat harmonogramy a časové plánování a legislativní činnosti a, hodnoc, a její hodnocení. Komise a evropské orgány dozoru zde mají jasné povinnosti. Je potřeba zajistit lepší transparentnost při analýzách eh, kvality legislativy i, podle, i na to má náš výbor právo. Inventura, a to chci zdůraznit, eh, nesmí představovat nějaký, nějaké červené světlo pro probíhající eh, legislativu. Často to mnozí vidí v přístupu k aktům v, dele, v přenesené pravomoci, ale myslím, hm. Do eh, konce příštího roku, roku by komise měla eh, zadat, zadat hodnotící zprávu. My chceme posilovat finanční trhy a my obnovit eh, stabilitu finančních trhů. A tato zpráva by měla k tomu přispět aby, aby legislativa v oblasti finančním trhu byla zacílenější a efektivnější. Závěrem chci poděkovat sekretariátu za veškerou pomoc a spolupráci při vypracovávání této zprávy. Těším se na diskusi i na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji zpravodaji. A první se hlásí stínový zpravodaj za socialisty eh, pět minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za podnětnou zprávu, která dokládá, že dobře rozumí finančnímu sektoru a vyzná se také v legislativním procesu této sněmovny. Je dobré, že po vlně eh, regulací nyní eh, hodnotíme. A také e, se díváme e, do budoucna na perspektivy a říkáme si, a nejsme sami, e, jak se budou věci vyvíjet, a to je dobře. Kvalita finančních nařízení po regulací za, záleží samozřejmě na um, finančním sektoru samotné a jeho kvalitě samotné. Nařízení záleží na tom, jak finanční sektor funguje. A SAD by si přálo, aby tento sektor sloužil reálné ekonomice, což je v zájmu všech. Je těžké to uh, uchovat ve stávajícím stavu, aby to sloužilo zájmu všem. Existují totiž velmi podstatné nerovnosti, neexistují rovné podmínky, vidíme nerovnosti i mezi bankami, ty se hovoří i tady, mezi velkými malými, a také bankami v různých zemích. A také rozdíly v druhu kapitálu, to znamená rizikový kapitál, půjčky, dluh. To je důležité rozlišení, protože Firmy nevždy jsou schopny čelit ekonomickým tlakům, protože závisí na půjčkách. Takže když jde o nějaká řešení, musíme mít náležitou analýzu. Když se podíváme na evropský trh, finanční trh, od bank až po kapitálové trhy, tak eh, jsou tu, je tu fragmentace, eh, překážky. Musíme tudíž z tohoto hodnocení odvodit skutečnou agendu. Já jsem zvědavý na tu diskuzi. Ona začala ještě před létem a bude muset pokračovat i teď. Čili měli bychom se dostat k agentě, která odstraní ty nerovnosti. Aby finanční sektor lépe sloužil všem, včetně reálné ekonomiky a firem, v jejich zájmu bychom chtěli, aby fungovala specificky. Jsou tu některé velmi slibné varianty, zvláště pro malé a střední podniky, těm jsou měli věnovat velkou pozornost, možnost standardizovaných informací, zjednodušené IFRS, eh, scoreboard, který by umožnil lepší přístup eh, k úvěrům, nebo třeba dotažení bankovní unie, zajištění pojištění vkladů, eh, dotažení této unie je důležité k odstranění nerovností. Zároveň bychom měli vdechnout nový život eh, Eh, sekuritizaci a přitom nezapomínat na eh, lekce z minulosti. Včetně možnosti eh, té, toho datového rejstříku, abychom byli schopni sledovat finanční sektor a přihlížet k rizikům, které představuje tento sektor pro reálnou ekonomiku. A závěrem některé možnosti, které již tato sněmovna studovala. Ehm, stále je ještě hodně co zlepšovat, pokud jde o cené papíry, stále je tu velká komplexnost. Takže jsou některá poměrně přímočará řešení. Kate Winburn. Děkuji, pane předsedo. Chci upřímně poděkovat eh, zpravodaji za vynikající zprávu, která se zaměřuje přesně na ty oblasti, které musíme sledovat, abychom eh, vyladili regulace dohodnuté v uplynulých pár letech. Já se chci zaměřovat ve svých pozměňovacích návrzích na věci, které asi zpravodaj nepřekvapí. Týkající se emíru, eh, tomu budeme věnovat větší pozornost k tomu, že nyní prochází přeskumem a pak některé obecnější body. První, o kterého zpravdaji řekl, že tedy je důležitý, to znamená malá a střední podniky, ehm, ten režim ekvivalence pro třetí eh, země, zvláště pokud u emíru, zvláště standardizace oznamovací eh, povinnosti. Když jsme eh, o tom hovořili v roce 2010, tak, tam, tak to nebylo kontroverzní, mělo to být přímočaré, ale z praktického hlediska to tak jednoduché nebylo. Já si 89 různých položek v rámci Emíru, které se liší od mifíru a MIFIDu, tudíž a nejsou eh, Eh, mezinárodně sladěny s eh, požadavky CFDC. To znamená, eh, globálně by mělo být možné, aby finanční dohled vnímal propojení mezi těmi finančními hráči ve světové úrovni. Pokud to bude příliš složité, no tak to pak neslouží tomu požadovanému cíli. Takže, abych ocitoval lucemburského ministra, ministra financí. Vytvořili jsme pouze takový, takový eh, datové, takové datové pohřebiště, eh, takovou hrobku, do které ty data jednosměrně jsou, nic se s nimi nedělá. Ono to funguje jedině, když to bude implementováno eh, jednotně, aniž by tam byly nějaké regionální specificity. Teď, když žijeme v období takzvaných velkých dat, tak je potřeba to respektovat. A kromě oznamovací povinnosti musíme zjednodušit také to, jak řešíme nefinanční protistrany v Emiru. Národní um, aktéři některé eh, aspekty těžko uplatňují, což vede k rozdílům interpretace, což příliš neprospívá eh, podnikům ani dozorčím orgánům. A Eh, Unie kapitálových trhů musí být nejenom o velkých eh, projektech, ale také o drobných, které mohou být zapracovány do stávajících nařízení, aby i malé střední podniky, firmy byly schopny eh, fungovat s tím, že malé střední podniky jsou velice rozmanité. Jsou jen velmi málo příkladů uplatnění toho, této tohoto nařízení v, v rámci trialogu. Nesmí se tam nechávat eh, mezery, protože jinak není eh, výkon dozoru možný. A eh, možná, že snaha neponechat tam žádné mezery v předchozím mandátu vedla k tomu, že pravidla jsou příliš rigidní. A pokud jde o fungování těch dozorových eh, orgánů nebo agentur, tak se musí zlepšit eh, komunikace s parlamentem v takových oblastech, jako je MIFID. Eh, máme tu články smlouvy 290-291, myslím, na základě těchto by měli poskytovat parlamentu stejné informace jako komise, nebo aspoň tolik jako komise, aby se to pak dalo probrat s experty a zatím eh, máme asi eh, dvě kola, přičemž pokud jde o RTS, což budou delegovat eh, ne akty, tak tam jsme zatím žádné návrhy neviděli. A když jsem ve vyjednávacím týmu, chci samozřejmě vědět, jestli nás nečekají nějaká, nějaká nepříjemná překvapení. Zatím je to založeno na určitých pověstech a neoficiálních dokumentech, ale to nezabrání Eh, nečekaným překvapením. Takže odmítnutí a spoždění nebudou dobré eh, na posílení důvěryhodnosti eh, těchto dozorčích agentur. Takže je důležité se dívat na ten přístup jednotného souboru pravidel a opravdu mě zajímalo, jak mechanismus peer review mezi jednotlivými orgány dohledu může zlepšit Eh, koordinaci mezi eh, orgány napříč Evropskou unii. Petr Ježek. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já bych také rád přivítal tuto zprávu, je vyvážená a souhrná. Jsem velice rád, že se tady klade důraz na malé a střední podniky a Rád bych zdůraznil, že jakýkoliv, eh, jakékoliv hodnotí, hodnocení kumulativního dopadu eh, by také mělo brát v úvahu dopad na malé střední podniky. Dále eh, význam konkurenceschopných finančních služeb v Evropské unii, to je zvláště důležité vzhledem k rozvoji trhů, ku příkladu v Ázii zefektivnění eh, legislativy eh, pro finanční služby, tak jak postupujeme směrem ke kapitálové unii, je pro Evropskou unii zcela zásadní, aby si udržela, eh, udržela první místo na trhu finančních, na, na finančních trzích. Potěšil mě odstavec 24 a 25, zpracování vyváženosti, ekvivalentnosti a jsem rád, že je potřeba zajistit konsistentnost i e, v ohledu k třetím zemím. E, v odpovědi na dopis, který jsem já a kolegové z ALDE, z ALDE zaslali komisaři Hillovi, pan komisař poukázal na to, že je obtížné vypracovat společnou sadu kritérií týkajících se ekvivalentnosti, protože e, v, každé, v každém jednotlivém legislativním legislativním návrhu jsou specifické podmínky pro ekvivalentnost. Přesto se rámce ekvivalentnosti nesmíme vzdát a jsem rád, že jsme požádali komisi, aby se tomu věnovala i v rámci této zprávy. Těším se na spolupráci se spravodajem a se ostatními stínovými zpravodaji v nadcházejících eh, týdnech a těším se na to, že zpráva bude přijata. Děkuji Fabio De Masi. Děkuji za ten první návrh. Já se, eh, já se eh, omlouvám, když tady nebudu moci zůstat na celou debatu. Já se budu muset vrátit zpátky k nám do frakce a tam máme ještě další věci k vyřízení. Já jsem chtěl říci, že s některými věcmi v této zprávě Eh, souhlasíme, to znamená hodnocení regulace finančních trhů. Proti tomu nemáme nic, je to rozumné, ale myslíme, že je eh, také důležité dbát na eh, nebo věnovat pozornost mezerám. Ne jenom postupovat podle filozofie, co můžeme vyhodit, protože nám je toho příliš moc. Za druhé si myslím, že je důležité, když se ve zprávě zjišťuje, že dochází k překryvům, přesahům, že ta legislativa je příliš složitá mnohde, ale v zásadě e, problém složité legislativy ohledně finančních trhů, to je způsobeno tím, že i ty samy finanční trhy jsou příliš složité, takže ta jejich složitost, ta by se měla napravit. A potom je také důležité prioritizovat finanční stabilitu a tady vidíme e, Eh, velké riziko, co se týče lepší eh, regulace, protože máme pocit, že není eh, příliš mnoho těch právních předpisů a musíme se také ptát, co bude stát, když se nepodaří zajistit finanční stabilitu trhu dá se říct, že eh, všechno to, co eh, bude představovat eh, správní a legislativní náklady, že by se nesmělo zrealizovat, ale to není možné generalizovat. Doposud regulace finančních trhů se zaměřovala hlavně na mikro oblast jednotlivé rozvahy, angažovanost bank a co se týče těch makroproduktů a jejich regulace, tam se toho příliš mnoho neučinilo. Co se týče snižování rizik a to vlastně eh, dopadá na celý ten aspekt eh, eh, Unie kapitálových trhů. Já se stavím poměrně skepticky k tomu financování kapitálových trhů. My máme v Evropě dobrou tradici systémů s centrálními bankami a myslím, že to představuje výhodu eh, jistého a konjunkturního financování. A eh, viděli jsme před několika dny, že eh, Financial Times psali o Siemens před několika dnech, dnech, kdy Siemens tvrdí, že nemá eh, problém eh, s nedostatkem financování, ale že mají problém s dostatečným odbytem. A eh, my bychom tedy měli podpořit, podpořit nejenom investice, ale také poptávku, stabilizovat finanční trhy. I nadále věříme, že ten pojem, který se často objevuje, totiž konkurenceschopnost evropského finančního odvětví, že tomu se musíme věnovat protože co se týče eh, konkurenceschopnosti eh, v oblasti eh, růstu, to není cíl sám pro sebe. My víme, že decentralizovaný systém bank má mnoho výhod. Ku příkladu díky našim mnoha spořitelnám také v Německu jsme dobře prošli krizí, ale chci uzavřít na pozitivní stránku. Je tady jeden aspekt, který mě přesvědčil a to také Borghardt eh, eh, zde napsal, že musíme eh, více dbát na rozdíl mezi aktiv přenesené pravomoci a ostatními akty a nepřehánět to s těmi akty přenesené pravomoci. Děkuji. Děkuji, Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji Burkhardu Palcovi za jeho zprávu. S některými eh, body výslovně souhlasíme. Jde o kontrolu proporcionality nejrůznějších právních nástrojů. V mnoha oblastech regulace finančních trhů dochází k nežádoucím vedlejším účinkům. Eh, to znamená především eh, příliš mnoho nároků to klade na malé a střední podniky ze strany e, dozoru a dohledu a měli bychom tam provést e, jakýsi jakousi strukturální očištění e, toho finančního odvětví a musíme velice pečlivě zkoumat, jestli vlastně v těch právních nástrojích je dostatek vlastně obsahu, který zajistí správnou regulaci. A co se týče relationship bankingu, které akceptuje stejná rizika a stejná pravidla. To je zcela jasně smysluplné. A také se připojuji ke Kate Swinburne. Musíme se pečlivě zabývat tím, jak vlastně budou ochráněna naše demokratická práva, co se týče těch prováděcích eh, aktů. Eh, ta, tu zprávu se pokusíme z různých úhlů obohatit, ku příkladu, a to se eh, přikláním k socialistické poznámce, je to otázka, jestli jsme dosáhli, eh, jestli finanční systémy eh, dnes reálné ekonomice spíše slouží, než tomu bylo, než tomu bylo v minulosti, anebo jestli Eh, vlastně ta regulace finančních trhů spíše slouží eh, ke generování zisku pro eh, investory a aktéry finančních trhů. To se připojuje k Burhardu Balcovi. A také se musíme zabývat náklady. My si přejeme mít finanční systém, který slouží reálné ekonomice a který samozřejmě umožní zisky investorům. To naše společnost potřebuje. My si nemůžeme dovolit finanční systém, který by Eh, zajišťoval pouze zisky eh, předraženým, eh, předraženým obrovským jaksi bankám, které sídlí v předražených obrovských budovách a podobným institucím. Další, ta legislativa je příliš složitá, vyplývá to i vlastně z toho obrovského množství těch právních předpisů, je to nepřehledné, musíme se zabývat tím, jak do toho vnést nějaký řád a pořádek Zdá se, zdá se, že tady máme jakýsi kodex vlastně, eh, nebo bychom měli, bý, měli mít pro eh, tady finanční trhy, jako to máme třeba pro ochranu spotřebitelů. Pak je tady celé to eh, téma stínového bankovnictví. To jsou vlastně aktéři, kteří mají podobné, rizi, podobné rizikové profily, ale podléhají jiným pravidlům. Do jaké míry vlastně uspěla komise se svou legislativou vůči těmto stínovým bankám, i tomu bychom se měli věnovat. K tomu zjišťujeme, že bohužel vnitřní trh sice se daří budovat, ale reální integra- reálná integrace kapitálových eh, trhů je vlastně menší než před krizí. A my máme v té legislativě mnoho výjimek, některé jsou dobře zdůvodněné, ale některé ne a už jsme na to byli upozorněni i ze strany Evropské centrální banky a musíme se tím tedy také zabývat, aby společný trh lépe fungoval s tou společnou měnou. A konečně máme stále více koncentrace na trhu. Máme ratingové agentury, které pokusili jsme se je regulovat, je tam velice vysoká koncentrace, z toho vyplývá obrovská moc na trhu, ale eh, ta čísla, která já znám z trhu, tomu neodpovídají, že, bychom, že by se nám to podařilo. My bychom stáli o mnohem větší počet aktérů v tomto odvětví. Musíme se ptát, proč jsme se v tomto směru nedostali dál. A potom průřezová otázka. Stojíme o eh, podporu eh, trvale udržitelných investic, náš finanční trh musí být také sociální a ekologický, tak aby kapitál směřoval v budoucnu správným směrem a k tomu musí eh, trh vydávat odpovídající a správné signály. Já se těším na tu spolupráci a děkuji. Děkuji. Steven Wolf. Já se mluvám, pane předsedo. Já v, té, v tom, ve eh, zelené knize budování unie kapitálových eh, eh, trhů. Tam si myslím, že pr, priorita Evropské unie je nastartovat práci, to znamená pracovní místa. Jeden z, způsob, z těchto způsobů je investovat do mm, firma infrastruktury. Měli bychom posílit investice říkáte, tím, že budeme mít eh, unii kapitálových trhů, abychom zlepšili kapitálovou situaci v druhém dokumentu, se říká, že překážky dosažení integrovaného eh, unie kapitálových trhů zahrnují Eh, ty základní oblasti fragmentovaných trhů, to znamená bariéry na straně poptávky, pokud je o přístup financování zejména malých a středních podniků a dále omezení straně nabídky, to, to jsou eh, úspory a další eh, a některé distorze a regulační selhání. A pak říkáte, že stojí za to mít unii kapitálových trhů, protože v USA střední podniky dostávají pětkrát více financí než v Evropské unii. No a když si, jsem si četl tu zprávu, tak eh, jenom takový předběžný postřeh. Eh, jistě eh, možná je v tomto případě trochu nešťastné, že mám zkušenosti této oblasti, ale chtěl jsem se zabývat některými oblastmi, které jsou znepokojivé z hlediska toho přístupu. Jednak srovnání s USA. To je prostě pomílený koncept a chyba eh, snažit se je kopírovat. Evropa je tvořena mnoha vynikajícími zeměmi s vynikajícími lidmi. USA to je jedna země s jednou národní identitou, s jedním souborem pravidel, které platí všude. V takovém případě musíme lidem upřímně říci, že chceme Spojené státy evropské, což je základní filozofická záležitost, kterou tento dokument neřeší. Navrhované řešení ne vždy pomůže malým a středním podniku tak, jak čekáte. Malé a střední podniky se mohou obrátit na bankovní sektor již nyní, ale velká část bankovního sektoru neinvestuje do evropských firm ne proto, že tyto firmy by nestály za investice, ale protože eh, je to daleko těžší, jsou tu dlouhodobé horizonty, eh, a jsou tu prostě věci, které nelze vyřešit pouze rozšířením kapitálové unie. Ale ještě druhý bod. Návrhy, a to jsou zatím skutečně návrhy, zahrnují problematické body pro malé a střední podniky. John Farnsham, který eh, vede německou eh, asociaci spořitelů, říká, že jednak malé a střední podniky možná nedosáhnou žádného růstu v této oblasti, protože korporátní dluhopisy s eh, objemem méně než 10 milionů prostě nebudou stát za investování ze strany mnoha invest, institučních investorů. Zajímají je pouze objemy eh, dvů, méně než 25 milionů. Takže tady eh, vidíme, že už jsou, že to, na co se díváme, jsou vlastně daleko větší objemy z hlediska těch investic, než to, co se tady skýtá. A pak je tu eh, ten eh, rozvojový eh, neoficiální dokument, který hovoří o překážkách domácnosti, pokud o investice do kapitálových trhů. Co pak my chceme podporovat, aby domácnosti neinvestovaly do bank, které jsou relativně bezpečné, tedy v Kypr je trošku Eh, jiná záležitost, ale eh, podporovat je v tom, aby investovali do cených eh, papírů. Není právě to důvod, proč lidé přišli o tolik peněz v průběhu krachu, v průběhu krize a mm, omezujeme rizikové, rizikový kapitál, rizikové kapitalisty tím, že vlastně zvyšujeme náklady, regulační zátěž. Přitom to jsou přesně ty věci, které by nejvíc prospěly malým a středním podnikům. Chceme vytvořit nějaký rámec, který ohrozí běžného občana? No, v takovém případě musí existovat regulace, která by je chránila, která by pak omezila, snížila ty investice, které mají. Takže tolik mé postřehy k těmto dokumentům. Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Za uh, tímto dlouhým názvem té zprávy se skrývá velice zásadní zpráva pro odvětví finančních služeb v Evropě, neboli hodnocení legislativní iniciativy v tomto odvětví a e, analýza ex ante a ex post. Já chci velice poděkovat zpravodaji. Jedná se o skutečně důležitý krok a je dobré, že koordinátor za EPP tuto zprávu vypracovává, protože ta zpráva je skutečně velmi významná. Jak vážně se vypořádal eh, zpravodaj eh, s tématem lepší regulace, to ukazuje, to ukazují další kroky postupu, který, které jsou uvedeny v návrhu zprávy a ty podporuji, jsou, protože jsou velice konkrétní. Jedná se o každoroční analýzu eh, jednotnosti a eh, koherentnosti a každoroční zkoumání proporcionality, zvláště vůči mladým a středním podnikům a pětiletá kvantitativní a e, kvalitativní analýza dopadu. Myslím, že je to velice správné e, tedy si vážit i dobře nastaveného časového aspektu. Komise do konce příštího roku by měla předložit analýzu e, dopadů a účinků. To je velice důležité. Všechna odvětví finančního trhu je potřeba přeskoumat, to je zcela zásadní bod, o tom zde již byla dnes mnohokrát řeč. Jedná se o velice složitý a nepřehledný eh, sektor a zkoumání finančního trhu je důležité proto, že také se musíme zabývat jeho dopadem na reálnou ekonomiku. V porovnání eh, s USA tam vlastně dostávají nebo mají malé a střední podniky pětkrát víc kapitálu z kapitálových trhů než v Evropě a do roku 2014 malé a střední podniky eh, v Evropě by, by měly o 90 miliard euro více v Evropě a to by bývalo, eh, bylo velice zapotřebí pro růst a zaměstnanost. Musíme tedy zkoumat, eh, zkoumat vlastně ty kanály, které je potřeba pomocí nichž je potřeba nalít investice do reálné ekonomiky. Ta, jestli je ta regulace zacílená a efektivní, toto je potřeba hodnotit a to také podporuji. To je důležitý cíl. Jedná se i o finanční stabilitu, ochranu spotřebitele a globální eh, konkurenceschopnost. Globální konkurenceschopnost je tolik důležitá, protože evropské finanční eh, instituty jsou vystaveny mezinárodní soutěži a musí v ní také obstát. To je potřeba vzít v úvahu mimo aspekty ochrany spotřebitelů a finanční stability. Já jsem optimistická, že se zprávě dostane širokého přijetí pozitivního. Děkuji. Máme eh, tři příspěvky v rámci Catch the Eye a žádám kolegy, aby se drželi tedy řečnické doby 1,5 minuta, protože už jsme přesahli eh, naši plánovanou dobu. Nevidím nikoho, kdo by mě mohl, eh, mohl eh, zastoupit jako předsedy, protože musí mít na jinou schůzi. Nejprve má slovo Nina Gil. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za dobrou zprávu a velmi podporuji mnoho eh, eh, závěrů, které jste dosáhli. Myslím si, že potřebujeme konsistentnost a koherentnost, protože jsou různé akty, které se týkají finanční legislativy a na to se musíme zaměřit. Moje obavy se týkají především vnímání, tak jak to zaznělo na řadě setkání s lidmi z finančního sektoru, protože eh, jde o e, přijetí této legislativy. A já, si, já to vidím tak, že e, je třeba to jakýmsi způsobem doladit, že nejde o proces deregulace, protože to si myslím, že je zpráva, která by měla zaznít. Mám e, určité připomínky nebo výhrady k tomu výrač, každoročnímu checkoutu. Myslím si, že je to zajímavá myšlenka kterou eh, bychom měli eh, proskoumat, ale souhlasím s další věcí, která si myslím, že je závažnější, to, a to je prosazování eh, stávající už přijaté legislativy a aby nedocházelo k takovému tomu gold platingu ne regulaci proto protože jenom tak může CMU plně fungovat. Děkuji. Nyně eh, Gudmar Hoffman. Eh, děkuji v první řadě bych rád eh, komentoval, okomentoval to, co řekl pan Wolf. Ten den, kdy pan Kolby eh, bude zvolen, eh, jmenován předsedou vlády, tak Evropská unie bude mít úplně jiné, jiné starosti a, bude, a, a unie trhů, kapitálních trhů bude vypadat úplně jinak, protože zde je určité nové pole k diskusi. A rád bych eh, zdůraznil, že by bylo eh, dobré udělat analýzu makroskopy z makroekonomické perspektivy. Eh, kdo poskytuje ty investice, které potřebujeme, protože spousta těch předpisů vlastně Eh, způsobila to, že jsme, od, eh, že, že, jsme, že se situace zhoršila, že teď je situace horší, než byla. Investování je těžší. Dále k tomu, čeho jsme dosáhli, bylo všechno dobré? Udělali jsme všechno eh, dobře, nebo něco chybělo? stabilita finančních trhů závisí na růstu. My v Evropské unii máme velmi dobře fungující kapitálové trhy, takže to bylo jenom o pár sekund delší. Já se musím omluvit, protože došlo k nedorozumění. Sekretariát eh, počítal těch pět minut a teď vidíme, eh, že Eh, máme méně času pro otázky ke GDI Anali. Já eh, jsem eh, velmi rád, že si můj kolega myslí, že i já se budu mít důležitou roli po volbách Každopádně budeme podporovat eh, eh, to, aby, Velká, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Spravodaj eh, vyjádřil některé zajímavé body a pokud jde o regulace finančních trhů, je tu jedna důležitá věc, která chybí a to je princip transparentnosti a ten je zásadní pro důvěru těch, kteří fungují na finančních trzích a je důležitý také kvůli efektivnosti a alokaci. Takže teď nevidím, že by se o tom bezprávě hovořilo a velmi stručně. Diskutovali jsme o malých a středních podnicích a e, tom výhledu zlepšení jejich přístupu k financování. A my jsme diskutovali zde, diskutovalo se o tom i na jiných fórech. A e, malé a střední podniky podle některých hlasů nejsou zcela připraveny na investice a my všechny tyto prvky musíme dát dohromady. Děkuji a pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům za jejich vyjádření, ať už byla pozitivní a nebo to, o čem je potřeba ještě hovořit a co je potřeba ještě doplnit. Nechci toho mnoho říci, protože nemáme dost času, jenom asi to nejdůležitější. Naváži na to, co řekla Analýze Doc o transparentnosti. Můžeme to ještě dopracovat já jsem to také v úvodní poznámce řekl, že to je pro mě také důležitá hodnota. S tím nemám žádný velký problém, s tím jsem ochoten eh, na tom eh, to tam ještě doplnit. Mnoho kolegů eh, se vyjádřilo k malým a středním podnikům. Já opravdu myslím, že i v této zprávě si zaslouží naší zvláštní pozornosti. My musíme to téma malých projektů a malých témat, eh, eh, témat eh, vzít v úvahu financování malých a středních podniků, jak o tom mluvil Petr Ježek, to je zcela klíčový bod, kterému bychom se a také odpovídajícím způsobem měli věnovat. A také souhlasím s dalším s dalším kolegou, že eh, je nejvyšší čas eh, bilancovat a pro mě je jedna věc zcela jasná a to také se bylo řečeno na konci, eh, že to, že to vlastně podmiňuje to bilancování. Nena Jill, myslím, řekla, že je potřeba to jemně ještě doladit a nehovořit o deregulaci. Eh, tady nechci eh, vlastně vyslat nějaký signál červeného světla pomocí této zprávy. My skutečně chceme pouze zvážit, co v uplynulých letech se v té legislativě udělalo, co by se na tom ještě dalo zlepšit, zjemnit, doladit. A také eh, to téma Eh, aktů v přenesené pravomoci prováděcích aktů eh, je také třeba ještě doladit, dopracovat. Je to stavební kámen, který máme k dispozici a není to malý stavební kámen, to chci jasně říci. A eh, stručně k tomu, co řekl Sven Giegold. Ano, kontrola proporcionality je opravdu důležitá a i zde je potřeba, aby se na to tato zpráva zaměřila, protože legislativa ve svém celku eh, je velmi složitá. Myslím, že si řekl, že je dokonce nadměr. Téma, které mě osobně velmi zajímá a kde mám zcela jasný postoj, to je to stínové bankovnictví, já tomu říkám spíše obecněji stínová ekonomika. Musíme se eh, podívat na to, do jaké míry to legislativa vůbec se snaží řešit. Já mám takové osobní očekávání, že to bude eh, jedno z největších témat našeho volebního období. Jakým způsobem v této oblasti pomocí regulace toto budeme řešit. A stručně jenom ještě eh, k panu Wolfovi. Já v té zprávě jsem rozhodně nemluvil o tom, že Evropská unie nepřímo odkazem eh, na, s odkazem na USA se chce stát eh, spolkovou eh, zemí nebo federací. To by bylo veliké nedorozumění. A to ani není téma této zprávy, milí Otmare. Na to máme eh, v tomto parlamentu zcela jiné výbory, které se tím eh, zabývají. Co se týče eh, možností, možností zkoumání, přeskoumávání, na tom budu rád ještě dále pracovat, hovořit o tom s kolegy s tím zpravodaji. A musíme se také pokusit tedy z té zprávy dostat něco konkrétního. Myslím, že výsledkem této zprávy musí být to, že odvedeme dobrou solidní zprávu a že budeme vyžadovat od eh, komise detailní studii. A to by vyslalo, myslím, jasný signál vůči komisi která v zásadě eh, je ochotná takovou studii eh, vypracovat na rozdíl od tedy minulého volebního období. Eh, tolik ode mě, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji. A pokud jde o další kroky, do 24. září lze eh, předkládat pozměňovací návrhy 13. 10. Eh, se bude jednat a dále v listopadu se bude schvalovat a další jednání bude 22. srpna v 9 hodin dopoledne. Děkuji vám a končím tím schůzi.